I start the meeting because we, uh, we will have uh, Minister Schmidt will come uh, with a 10 minutes. Dámy a pánové, zahájím naši schůzi. Za 10 minut teprve přijde pan Schmidt, ale já bych ráda využila tohoto času, abych vás informovala o některých eh, událostech. Nejprve bych vás ráda informovala o rozhodnutích, ke kterým dospěli na minulých dvou zasedáních koordinátoři, protože po tom předchozím setkání koordinátorů jsme setkání neměli. 16. prosince se tedy koordinátoři eh, sedli, eh, sešli a rozhodlo se tam o jmenování Danuty Hybner jakožto eh, zpravodajky u té eh, zprávy o interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. A také jsme se dohodli, že mezi prvním březnem, respektive 30. březnem a prvním eh, dubnem budeme tedy o tom hlasovat a Žádná, žádné námitky zde nejsou, takže to na konci jednání přijmeme. A potom je zde ještě informace z dnešního setkání koordinátorů. Koordinátoři dnes rozhodli o, vlast, o zprávě z vlastní iniciativy opět tedy o interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů a my jsme se dohodli, že by bylo dobré, abychom podle pravidla 45 eh, na tom spolupracovali s právním výborem. Vím, že výbor Jury toto tedy akceptoval jít podle pravidla číslo 45 eh, a také se socialisty eh, jsme navrhli pana Korbeta za AFKO jakožto osobu zodpovědnou za tu zprávu. Potom jsme také podle pravidla 54 spolu s výborem BAČ a EKON rozhodli o rozpočtové kapacitě pro eurozónu. To je zpráva, která půjde na EPP. Tam tedy oni jmenují zpravodaje a potom jsme dále také rozhodli připravit, tedy AFKO vypracuje stanovisko podle pravidla 53 o politickém vstupu politických vstupech Evropského parlamenta ke středně dobému přeskumu víceletého finančního rámce na léta 2014 2020 a zde e, socialisté a demokraté tedy jmenují zpravodaje a bude to tady připravovat SND. Také bych vás ráda informovala, možná by tedy mělo větší smysl, kdybych to byla řekla již ráno, Nicméně já jsem se mezi tím ještě eh, sešla s panem Gujerem, s nizozemským velvyslancem a my jsme diskutovali o celé řadě otázek, o kterých dnes hovořili právě naši ministři. Týkalo se to například, právě tedy nizozemští ministři, týkalo se to například eh, výkonu všetřovacího práva Evropského parlamentu Eh, také jsme diskutovali o té zprávě pana Broka a pana, paní Breso a rovněž eh, o zprávě o zprávách dalších. Také jsem pana velvyslance informovala o našemu přístupu k volebnímu právu a o tom, co očekáváme od předsednictví. Diskutovali jsme také o té interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů a o nadcházejícím setkání Kozaku, které proběhne za nizozemského předsednictví v Hágu. Je, tedy, je to tedy setkání národních parlamentů, kde já se jaksi ex officio toho účastním. Takže o tom všem jsme s vyslancem diskutovali. A to je vše. Nyní počkáme na pana ministra, než přijde. Já sama již nic nemám. Pokud tedy vy nechcete něco říci, tak z mé strany toto byly všechny informace. We wait for minister Nicolas Schmidt. Takže čekáme na pana ministra Nikolase Schmidta. But What is item 11? bod číslo 11, že bychom probrali, než tedy pan minister přijde. Aha, to je absolutorium, ale Pascal tu není. Takže to nemůžeme bez Pascala dělat. Tak 13. 12 jsme už udělali. 13. různé. Já sama nic pod bodem různé nemám. A další eh, setkání máme tedy tak, jak je uvedeno v pořadu jednání 22. února a 23. února a tím jsme tedy vlastně vyřešili ten bod různé, bod 14, takže 14 máme, 13 máme, 12 jsme udělali a končíme tedy dnes tím absolutoriem, což je bod 11.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 Vážení kolegové, já chápu, že je čtvrtek odpoledne, naštěstí ale jednání je webstreamováno, takže ti, kdo zde nejsou, si ho mohou vyslechnout i později. My velice vítáme to, že pan Nikolas Schmidt souhlasil s tím, že mezi nás přijde také vlastně po ukončení lucemburského předsednictví a podělí se s námi o své názory a o svůj pohled na to, co se podařilo udělat a jak nyní tedy Evropu vidí. A on řekl, že se považuje za svobodného člověka, který tedy také je rád, že může hovořit před poslanci Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl nejprve poděkovat za to, že jste mne pozvali i po ukončení našeho předsednictví. Jsem velice rád a jsem velice poctěn, že jsem opět mezi vás mohl přijít a cítit se tak, jako by to naše předsednictví vlastně ještě úplně neskončilo. Na druhé straně jsem si ale také trošičku oddechl, že už skončilo. Jsem velice rád, eh, jste v parlamentu, víte, to velice dobře. Rád chodím nejen do vašeho výboru, ale také do jiných výborů a také na plenární zasedání. Ano, a také jsem se zúčastnil toho jednání národních parlamentů, což bylo velice zajímavé, jak paní předsedkyně připomíná. Já dnes nechci hovořit příliš dlouze o lucemburském předsednictví. Určitě to bylo období naplněné událostmi, tragédiemi, velkými výzvami. A tyto výzvy a události ještě úplně nejsou za námi. Jak bylo řečeno, asi nikdy jsme dosud nečelili tolika hrozbám a nemuseli si v Evropské unii jako takové klást takové množství otázek. Je zde nepochybně ta otázka migrační krize. To je jeden z nejzávaznějších problémů, kterým jsme kdy čelili. A spolu s našimi nizozemskými kolegy se s ní samozřejmě musíme vyrovnávat i nadále. Ale jde to ještě hlouběji. V současnosti diskutujeme o velice podstatných prvcích evropské integrace, Evropské unie. Diskutujeme o tom, co se stane se Schengenem, který je základní součástí evropské konstrukce a projektu evropské integrace. Hovoříme o solidaritě v Evropské unii, o tom, co to vlastně znamená. A tato stále znamená to tež. To je také veliká výzva a dosud se nám nepodařilo nalézt uspokojivé odpovědi zvláště pokud jde o problematiku uprchlíků, ale nejen oni, protože máme krize i v jiných oblastech. A také naše svobodné demokratické společnosti čelí řadě výzev. V první řadě na ně doléhají ty stávající hrozby terorismu, to, čeho jsme byli svědky na začátku loňského roku a také v na konci loňského roku. To byly skutečně strašné události, představují riziko pro naše svobodné demokratické společnosti. Ale také máme otazníky v Evropské unii samotné, pokud jde o ty svobodné, demokratické a otevřené společnosti. A myslím si, že zde se dostáváme k samým základům Evropské unie, k těm základním hodnotám, na kterých Evropská unie stojí. Protože ty byly také určitým způsobem nesnad spochybněny, ale v některých zemích se o nich eh, hodně diskutuje a určitě se ta diskuse nevyhne ani Evropskému parlamentu. Budeme se muset zabývat eh, tím, jak budeme nakládat se základními právy, základními svobodami, jako je například eh, svoboda tisku, nezávislost soudů a podobně. Protože to jsou eh, hodnoty skutečně zásadní nejen v našich členských státech, ale zásadní obecně pro fungování celé Evropské unie. Všechny tyto otázky se tedy v uplynulém roce objevily a bohužel je lucemburské předsednictví již nemůže řešit, nyní je to na nizozemském předsednictví. Já bych eh, v této souvislosti rád zmínil tu interinstitucionální dohodu, kterou se nám podařilo uzavřít. Podařilo se nám nejen jednat, ale také uzavřít ta jednání a dospět k nové interinstitucionální dohodě. Vy jste se tím již eh, asi zabývali? Ještě ne, říká paní předsedkyně, bude se to tedy řešit dnes odpoledne. Já zde opět nechci zacházet do přílišných podrobností, protože váš vyjednavač to již udělal. Chtěl bych ale poděkovat Evropskému parlamentu a také vyjednavačům za velice pozitivní a konstruktivní postoj. A také za účast na všech těch jednáních. Děkuji tedy mnohokrát panu Vrhovštatovi. A právě i díky jeho konstruktivnímu a pozitivnímu přístupu se nám podařilo dospět k dohodě. Jsou zde i některé eh, další zásadní body, které jsme jako předsednictví řešili, samozřejmě spolu s radou, nebo alespoň s velkou většinou v radě, protože eh, tam eh, samozřejmě tedy nevyjednávalo Lucembursko jako takové, ale Lucembursko v té roli předsednické země. Snažili jsme se zkvalitnit transparentnost, zlepšit spolupráci mezi institucemi. Instituce nejsou vzájemní rivalové. Neměli bychom rozehrávat zájmy jedné instituce proti druhé, tak aby Unie mohla správně fungovat nebo co nejdokonaleji fungovat, potřebujeme dobrý pracovní systém a dobrou spolupráci jednotlivých institucí. A myslím si, že ta nová meziinstitucionální dohoda proto poskytuje pevný základ. Zároveň jsme také chtěli zajistit, aby ty kompetence, ty pravomoci, které zaručuje smlouva, nemohly být nějak nepřímo omezovány či spochybňovány takovouto dohodou. My všichni chceme mít lepší právní úpravu, lepší zákony, lepší legislativu, Chceme, aby Unie fungovala hladce, bezproblémově, aby nebyla byrokratická, aby nepřijímala legislativu, kterou v podstatě nikdo nechce a nepotřebuje. Na druhé straně ale musíme třeba najít odpovídající rovnováhu. A já si myslím, že tato dohoda té rovnováhy dosahuje. Zaručuje efektivnější a lepší fungování Unie a měla by zabránit eh, tomu, aby se k legislativě doplňovala další pravidla, která nejsou nezbytná. Také nám bylo naprosto jasné, že bychom nikdy neměli zapomínat na to, co znamená, když je někde nedostatek Evropy. Kolik to stojí, když někde Evropa není přítomná. To je také velice důležité. A v mnoha oblastech zjišťujeme, že ty náklady jsou mnohem vyšší, než pokud by eh, došlo k přílišnému zatížení té legislativy. Protože pokud eh, nemáme evropskou legislativu, tak máme 28 různých legislativ členských států. Potom eh, zde panuje velká roztříštěnost, nedostatek harmonizace a například pro podniky je to často velice, velice nákladné. Často se říká, že Evropská unie je pro občany a pro podniky drahá. Já nebudu říkat, že tomu tak není, někdy tomu tak skutečně je. Ale nedostatek dobré evropské legislativy a harmonizace mezi členskými státy a národními trhy, to někdy stojí mnohem více. A to jsme se snažili také začlenit, alespoň tedy ducha eh, toho, co jsem právě říkal, právě do té dohody. Myslím si, že by skutečně měla přispět k tomu, aby Evropa lépe fungovala. Dále mi dovolte jedno slovo k tématu, o které se velice intenzivně zajímám a tím je lepší zpráva, lepší řízení v rámci Evropské unie. Vy jste připravili zprávu o lepším fungování Evropské unie založeném na potenciálu Lisabonské smlouvy. Budete mít možnost o tom diskutovat se zástupci národních parlamentů Také se diskutuje o přípravě zprávy o integraci mezivládní smlouvy o stabilitě, koordinaci a zprávě do evropského rámce. A tím se tedy eh, dostáváme vlastně k samému jádru té věci, kterým je e, zlepšení zprávy v Evropské unii, především pak v eurozóně. Já jakožto minister evropských záležitostí jsem byl e, zároveň také ministrem pro e, sociální věci a Zamýšlel jsem se nad tím a, a zmiňoval jsem také to, zda ta to smlouva je dostatečná, zda se nesoustředí pouze na jeden aspekt eh, lepší zprávy a opomíjí eh, další aspekty fungování Unie, včetně toho aspektu sociálního. My jsme měli neformální schůzku ministrů eurozóny pro sociální záležitosti, ale myslím si, že je to třeba jak si vše navzájem propojit. A nyní k dalším věcem. Je zde otázka reformy volebního zákona. My jsme o tom vedli diskusi také jsme měli dobré kontakty. Během neformální výměny na Koreperu. Oba spoluspravodajové přišli na to snídaňové setkání s Koreperem a proběhla tam velice přínosná výměna. Určitý pokrok zde tedy je, vaše zpráva je nyní připravená a my se nyní musíme podívat na to, jak budeme postupovat dále. Už to úplně nezáleží jen na Lucembursku. A já tu zprávu podporuji, protože si myslím, že to, co obsahuje, představuje zcela jasné zlepšení pro evropské volby. Stejně tak, eh, jak to dává těm volbám lepší, větší legitimitu. My jsme eh, s panem eh, Jo Leinenem diskutovali o tom, jak přemluvit lidi, přesvědčili lidi, aby hlasovali, abychom jim ukázali, že to hlasování je důležité, že má význam. A myslím si, že ty reformy, které zde navrhujete, jsou naprosto klíčové a měly by být přijaty. Všichni ale víme, že ten postup je zde velice specifický a velice složitý. Určitě ale můžete počítat v této věci s naší podporou. A poslední věc se týká toho výboru pro výkon vyšetřovacího práva. Já se omlouvám, poznámky máme v francouzštině. Right of Inquiry. Zde přiznávám, že jsme nedosáhli takového pokroku, jakého jsme asi měli dosáhnout. Nám se podařilo zahájit ty diskuse, vedli jsme přínosné diskuse s panem zpravodajem. Také eh, proběhly diskuse mezi zástupci rady a parlamentu a toto věcí se určitě je potřeba zabývat a určitě se tím bude zabývat i nynější nizozemské předsednictví. My jsme tu diskusi a tu problematiku jaksi oživili a nyní by bylo dobré na tom začít pracovat a snažit se nalézt společný prostor, společné prvky, na kterých se Rada a parlament mohou shodnout. Takže má podpora i této věci. Děkuji vám, pane ministře. Teď začneme s výměnou názoru. Jako první George Shepflin, potom Mercedes Bresso a potom Jolainen. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane ministře, že jste mezi nás dnes odpoledne přišel. S velkým zájmem jsem si vyslechl vaše úvahy Lucembursko mělo předsednictví už mnohokrát, ale přesto si myslím, že každé předsednictví je něčím novým a vy máte naprostou pravdu, když jste říkal, že tohle je jedno z nejkrizovějších období, které kdy Evropská unie zažila. Já mám jednu krátkou otázku a jednou velmi eh, dlouhou, na kterou se vám možná nebude chtít odpovědět. Ta první, eh, je můj osobní zájem o Evropské občanské iniciativy, eh, která si myslím, že je stále eh, ještě v plenkách. Dnes ráno jsem o tom hovořil s nizozemským předsednictvím. Mě by zajímalo, co si o ní myslíte vy. Já získávám zpětnou vazbu z dola od eh, občanské společnosti a nevládních organizací a tak dále a ti nejsou velice spokojení s tím, jak vypadá situace. Takže mě zajímá, co si o tom myslíte. A ta druhá odpověď, jak jsem říkal, to se vám nebude chtít odpovědět, eh, se týká solidarity. To je slovo, které jste použil. Já si myslím, že solidarita eh, může nastat pouze bude-li výsledkem diskuze. Nemyslím si, že solidaritu lze vnutit. A myslím si, že to, co se stalo v letošním roce, nebo v loňském roce, byl v podstatě diktát. Takové to musíte být solidární nebo jinak. A proti tomu samozřejmě vznikl odpor částečně i za lucemburského předsednictví. A mě by zajímalo, eh, jak jste vy eh, prožíval toto konkrétní období. Mercedes. Merci. Eh, Děkuji za socialistickou frakci bych ti také chtěla osobně poděkovat a chtěla bych poděkovat lucemburskému předsednictví za odvedenou práci. My jsme měli hodně příležitostí diskutovat s tebou o velice důležitých věcech, které se týkají Evropské unie a velice oceňujeme tou angažovanost v řešení interinstitucionálních otázek, které by měly přispět ke zdokonalení fungování Evropy a také angažovanost v otázkách sociálních. Velice Oceňujeme, že se nám podařilo tak rychle dospět eh, do úspěšného závěru té meziinstitucionální dohody. A nyní, jakožto parlament, budeme tedy pracovat eh, na analýze všech dopadů té dohody na naši činnost. Já bych chtěla ještě položit eh, otázku a vyjádřit názor na jednu věc. Ty jsi hovořil o pracovní skupině, která se zabývala zkvalitňováním vztahů s národními parlamenty. Takzvaný green card, což by mělo tedy přispět k tomu, aby národní parlamenty byly více slyšet na evropské úrovni. A já se chci zeptat, zda tato skupina dospěla k nějakým závěrům, nebo se bude pokračovat za nového předsednictví. My nějaké zprávy o tom máme, ale máme velice málo podrobností, takže bych byla ráda za případné další informace. Za to vyústí v nějaký návrh. A za druhé bych chtěla upozornit lucemburskou vládu, nikoli tedy předsednictví, ale lucemburskou vládu, na tu otázku eh, lepší zprávy eurozóny a na to, co se týká té sociální ekonomiky. My spolu s Ermarem eh, Brokem předkládáme tedy eh, zprávu, o které budeme za chvíli diskutovat. A v té zprávě žádáme komisi o to, aby stanovila kritéria pro hodnocení toho, jak členské státy postupují nejen v oblasti ekonomické, ale také v oblasti sociální. Takže zde by mě zajímalo, co si o tom myslíš. A za druhé, tam e, zmiňujeme, že je třeba dospět ke skutečnému sociálnímu paktu, e, který by jaksi znovu nastolil tu myšlenku, že Evropská unie má být nejen unii e, tržní, ale také sociální ministři. Eh, samozřejmě eh, jsou již o tom informováni. Děkuji. So, on, on eh, the European... K Evropské občanské iniciativě musím říct, že za prvé, že podporuji tu myšlenku, byl jsem členem konventu a musím říct, že to je důležité. Mělo by to být ještě více důležité, aby se občané přibližovali EU a mm, dostali určitý vliv na evropskou politiku. Bohužel se ještě do té fáze to nedospělo, což je nešťastné. Myslím, že by mělo dojít k revizi eh, fungování tohoto, jak by bylo možné to platnit, implementovat. Každopádně bychom to, toto velice podpořili, protože myslím, že musíme modernizovat, musíme trošičku eh, obnovit náš demokratický systém, včetně eh, té evropské úrovně, protože um, je určitá mezera mezi občany a institucemi, nejenom evropskými, ale i na národní úrovni toto je způsob, jak můžeme dospět k více participativní demokracii, dát občanům právo vyjadřovat, co si přejí, co si myslí, že je důležité. To neznamená, že se nakonec takto bude rozhodovat. Ale minimálně by se takto mělo iniciovat ten projekt. Takže já nevím. Um, ta studie byla provedena, my čekáme teď na komisi a já bych skutečně apeloval na komisi, pokud bych si tedy mm, měl vzít toto právo, aby k tomu přistupovala pozitivně. Není to omezování jejich pravomocí, jak by si mohli myslet jejich monopolu na iniciativu, protože i my, my musíme trošku přizpůsobit fungování Unie. Takže já jsem osobně pro komise by měla dát určité návrhy na základě zpráv, které byly vypracovány a každopádně musíme diskutovat um, toto i v radě že je jasné, že v Radě musí existovat povědomí, že Evropa potřebuje určitý demokratický eh, tlak a toto by mělo k tomu významně přispět. přispět. Druhá otázka. Já souhlasím, že solidarita není um, um, právní nástroj, že solidarita by měl být jaksi eta, eh, stav, stav vědomí, stav ducha. Způsob, jakým reagují a jakým se chovají členské státy s ohledem na situaci eh, jiných členských států navzájem. Solidarita je základní princip, jak Unie by měla fungovat. Já vím, co máte na mysli. To byla eh, otázka těch kvót. Někdy je ovšem solidaritu třeba organizovat. Ale já si myslím, že to znamená, to no, vyžaduje takový obecný postoj, přístup ze vš- od nás všech, včetně členských zemí. A tím skončím. Nemyslím, že to prostě je možné dosáhnout vydáním pravidel. Musí to být určitý stav ducha, určitý převládající pocit v Unii pokud eh, tento eh, pocit nebo duch eh, bude chybět, tak pak se dostaneme do problémů, což se mimochodem děje. K těm národním parlamentům mm, v radě není taková zpráva. Možná je to někde mezi národními parlamenty, to nevím ale národní parlamenty musí sehrávat důležitou roli. Existují ustanovení ve smlouvě, které jim dávají tuto roli. A co já jsem řekl na jednání tedy s národními parlamenty, tak e, nemohou být v podstatě novou institucí, protože to by změnilo nebo narušilo celou mm, tu rovnováhu systému. Myslím, že jsme dali národním parlamentům hodně nových práv, což je v pořádku. I Já jsem otevřený mm, té euroskupině, jak lépe zohlednit eh, návrhy, názory národních parlamentů, to je důležité, ale ta myšlenka, že bychom dali národním parlamentu, nebo jednomu národním parlamentu, nebo několika národním parlamentům právo veta, tak to by skutečně e, narušilo rovnováhu celého systému. Musíme být velmi opatrní. A vy víte přesně, o čem mluvím. Co se týče zprávy nebo řízení, již jsem řekl, že je, lepší, že je třeba zlepšit ekonomické řízení, eh, economic governance, a to tím, že bude demokratičtější. Není dostatečně demokratické a v eurozóně každopádně národní parlamenty musí sehrát určitou roli. Jak eh, to udělat, tak tady nechci předkládat nějaké návrhy, ale je potřeba um, angažovat národní parlamenty, protože to jde do národních rozpočtů, ekonomická fiskální zpráva jde do národních rozpočtů, které jsou stále pod kontrolou národních parlamentů, takže tady musí být účast národních parlamentů i e, větší účast Evropského parlamentu. Co se týče sociálních kritérií, my e, musíme najít obnovenou rovnováhu když čelíme makroekonomické politice, tak to má vliv na náš sociální systém, společenský systém a rozpočtová politika, to je na komunitární úrovni, takže to je určitý rozpor. Tato sociální dimenze musí být lépe definována. Ta myšlenka, že by existoval určitý pilíř sociálních práv, je zajímavá. Já jsem každopádně vyslechl, co mm, před komisa její předseda k tomu řekli, ale máme eh, řadu deklarací již v Evropské unii a mm, v roce 89 jsme, to já si pamatuju, 89 byla Charta sociálních práv přijata za francouzského předsednictví. Máme řadu chart, deklarací. Když mluvíme o lidských eh, sociálních právech, musí to být seriózní, musí to, být, mít, musí to mít právní sílu. Jinak to je hezké, ale k ničemu to není. Což je ta skutečná diskuse. To je to mě přivádí k poslední otázce toho sociálního protokolu, když mluvíme o integraci, o mezivládní smlouvě. tak musíme mluvit o určitém protokolu sociálních právech, o nějakém pilíři těchto práv a to je eh, příležitost to diskutovat, protože pokud to je prostě deklarace eh, nebo nějaká vágní formulace, tak to nic nezmění. Nepomůže to ničemu. Děkuji. Děkuji, Jolainen. Ano, e, děkuji Nikolovi Šmitovi, děkuji za vaši angažovanost, za vaše nadšení, nejenom během lucemburského předsednictví, ale také pod, následně, poté. A to je, je to, myslím, druhé předsednictví, před deseti lety už bylo e, předsednictví Lucemburské aktivním partnerem v EU to není možné říct za všechny, u všech členských zemích. To, že jsme v krizovém modu, tak to jenom není jenom nedostatek solidarity, ale nedostatek disciplíny, eh, dodržování pravidel a principů EU. A někteří už jak malují čerta na zeď, že pokud nebudeme dávat pozor, tak se EU eh, e rozpadne. Nevím tedy, zda je tomu tak, ale každopádně ta situace je vážná. My se navzájem vzdalujeme místo, abychom se přibližovali. Myslím, že dvě instituce společenství fungují, komise, parlament fungují, mm, slabým článkem řetězuje rada. A tady je jaksi dobrá rada drahá, jak eh, reformovat radu. Eh, na rozdíl od kolega Šeflina bych neřekl, že většinové hlasování je diktát. protože mm. mm, tady vždy bylo mm, většinové hlasování a tady je moje otázka. Eh, mm, mm, bylo by, že, že, že snaha dosáhnout jednomyslení je někdy dobré, někdy špatné. Eh, trvá to dlouho a společ, skončí to na nejmenším společném jmenovateli. Rada se ne, eh, mm, věcem nevyjadřuje a nedělá více většinových hlasování. Otázka tedy, jak komunikujeme jako EU s veřejností. My jsme, žijeme v době sociálních médií a víme, že některé sociální, platformy sociálních médií jak si vedou, e, jsou v čele a my jsme zatím jak si zakopáni ve tiskových prohlášeních a podobně. Tak to se e, obtížně dostáváme k veřejnosti, když protivníci pracují s moderními Eh, médií už existuje Debate Europe. Margaret Malmström se již před deseti lety o ničem takovém mluvila. Děkuji za mm, podporu eh, reformy volebního práva. K tomu bych řekl eh, o mém svém setkání s Anto Hubner s Koreperem. Britský velvyslanec řekl, že žádný britský člen zde v parlamentu nehlasoval ano. A Dánský Wilson řekl, že mm, jeho lidé se zdrželi. To znamená, že sice kolegové hlasovali pro, ale s konečným hlasováním na závěr měli problém. Takže těch 15 bodů mm, mm, celá řada, kde byla velká většina v parlamentu, ale eh, když se podíváme na to jmenovité hlasování, tak to jinak. Eh, není to eh, jak se omluvá ty jedno nebo dvě země, které byly od začátku proti ně. Jejich zástupci částečně hlasovali s námi, ale nakonec z různých důvodů ne, ne v závěrečném hlasování. Roman. Děkuji, pane ministře, přeji vám krásné odpoledne. Já bych vás chtěl uklidnit, protože nebudu hovořit o vyšetřovacím výboru. V každém případě chtěl bych osobně ocenit vaši práci a také způsob, jakým jste velice laskavě otevřel tu cestu, kterou se chceme vydat. Nicméně vzhledem k otevřenosti té debaty a k tomu, že máme příležitost eh, zde eh, hovořit jaksi se, eh, společn, se společným pohledem na Evropu, která by vlastně měla mít podle nás obou určité hodnoty, bych chtěl říci něco, co již zmínil kolega Jo, protože v podstatě vše, čím se zabýváme, Eh, nakonec naráží na přístup rady. To je takový obecný pocit, který v tomto parlamentu máme. A když se podívám naspět, tak v historii budování Evropy byly určité okamžiky, kdy docházelo ke krizím. Asi ne tak velkým, jako v té současné době, kdy čelíme mnoha různým krizím. Máme zde Grexit, Brexit, terorismus, uprchlíci, hospodářská krize. To určitě, ale i v minulosti zde byly určitá, určité krize a byl zde ale určitý pohyb, určitý prout, ve kterém členské státy tedy nikoli pouze komise nebo nikoli pouze parlament, prostě šli určitým směrem a byli schopni pokročit ku předu. Já si například pamatuju, když se eh, po neúspěšných eh, referendech ve Francii a v Nizozemsku eh, řešilo, jak dále naložit Evropskou s Lisabonskou smlouvou, Eh, pamatuji si na smlouvu z NIS, na Maastrichtskou smlouvu a všichni tehdy přes eh, ty problémy, jak si se snažili jít určitým směrem a vyřešit to. Ale nyní se zdá, že v radě eh, ty síly, jak si se soustředují spíš dovnitř. Členské státy nechtějí naskočit na ten prout, který spočívá, který je tedy nutný pro řešení těch problémů. Dovolte mi dva příklady. Měli jsme v tomto roce velkou fiskální eh, krizi eh, z důvodu například těch eh, daňových rozhodnutí a podobně. A občané mají stále více pocit, že je zde tedy velká fiskální krize. A komise, pan Moskovici a ostatní pracují na tom, vznikl i příslušný výbor a pracuje se tedy na větší daňové konsolidaci. Nicméně rada se postavila proti a říká, že komise nemá žádnou pravomoc eh, eh, osobovat si právo koordinovat informace. Pan Moskovici navrhoval právě tu koordinaci mezi členskými státy, aby vypracovali nějaké zvláštní eh, daňová pravidla, a komise prostě chtěla mít tu dozorčí úlohu. Ale rada řekne, ne, vy nemáte zde žádnou pravomoc. A dnes e, dopoledne e, výbor pro, respektive komisař pro vnitřní záležitosti zde zmínil velice důležitou věc, řekl, že kdyby bylo bývalo více, větší výměna informací v boji proti terorismu, tak se eh, dalo vyhnout, dalo zabránit eh, pařížským atentátům. A to je něco velice závažného a je to pravda. Prostě my zde 12 let eh, víme, že existuje potenciálně bezpečí terorismu. V roce 2004 jsme měli atentáty v Madridu, potom v Londýně a bylo jasné, že zase něco přijde. A policejní služby členských států prostě si nechtějí navzájem předávat ty informace. To je něco ostudného, to si prostě nemůžeme dovolit. A kde se to všechno zastavilo? No v radě. Prostě v radě se zablokovalo vytvoření evropské politiky policie, která by analyzovala a ko- koordinovala protiteroristickou činnost. Prostě zastavilo se to opět v radě. Omluvte mě, že hovořím tak vášnivě. Já už končím. A je pravda, že to předsednictví, to rotující předsednictví, eh, případně eh, to stále předsednictví, eh, například před třemi dny byl pan Tusk zde u socialistů, hovořil tam a já jsem tím jeho projevem byl velice zklamán. A chci se zeptat, zda vůbec tedy existuje nějaké politické vedení, v radě. Zda tam existuje nějaká koordinace pro tu Evropu, která čelí krizi. To není nějaká výčitka, to prostě je taková moje úvaha, o kterou jsem se s vámi chtěl podělit. Eh, bon, je, je, je comprends tout à... Já naprosto chápu, že tím prvním, na koho se ukáže prstem, je rada. Já jsem ale součástí rady, pětiž tedy již přímo nezastupuji předsednictví. A je pravda, že rada samozřejmě odráží ty rozpory mezi členskými státy. To je prostě jasně. Vy máte rozpory zde mezi sebou také. Jsou zde různé názory, ne všichni ty názory sdílí. Já jsem měl příležitost eh, to také sledovat po několik měsíců. A je pravda, že to, co jste zmiňoval, pokud jde o to, že se vlastně navzdory určitým rozdílům díváme na Evropu společně, tak eh, pokud jde o ty členské státy, tak eh, tam se tento jednotný pohled tříští. A to je největší nebezpečí. Jak jsem říkal, solidarita je především stav ducha, je to jakýsi základní princip. Pokud začneme relativizovat tento základní princip a půjdeme spíše tou cestou, že eh, každý eh, si eh, jak si bude za sebe v té Evropské unii, tak potom samozřejmě to bude mít určité dopady a všichni občané Evropské unie za to těžce zaplatí. To je jen taková krátkodobá politika, která, které chybí na úrovni Unie dlouhodobá vize. Pokud jde o většinové hlasování, to je samozřejmě nezbytnost. Pokud bychom všichni měli vše přijímat jednomyslně, a v některých oblastech to bude potřeba takto dělat i nadále, jednohlasnost se Eh, předpokládá například u daňových otázek, tak pokud bychom to ale museli ale jednomyslně rozhodovat všude, tak bychom už se nedostali nikde ku předu. Svět se velice rychle vyvíjí, podnikatel, podniky se vyvíjejí a zatímco ostatní se pohybují již téměř rychlostí světla, tak Evropa se pohybuje tempem nějakého dostavníku. Takže určitě potřebujeme mít hlasování kvalifikovanou většinou. To je třeba zajistit. Byť se samozřejmě pokaždé snažíme nalézt co nejširší koncenzus. Ale někdy prostě přijde ten okamžik, kdy už je třeba hlasovat kvalifikovanou většinou, pokud to tedy smlouva stanoví, umožňuje, tak když to smlouva umožňuje, tak proč toho nevyužít? To není nějaký trest pro ty, kdo jsou v menšině. Je to prostě demokratická zásada. Prostě někdy někde nějaká menšina bude. A ta základní solidarita, která, ze které jaksi celý ten evropský projekt vychází, ta obsahuje i to, že prostě eh, přijmete to, že jste v menšině a zařídíte se podle většiny. Ta debata o Evropě. O tom jsem již také hovořil. Určitě to dokazuje, že už jsem zde dlouho v institucích. Pamatuji si, že jeden nizozemský kolega eh, měl jakou, již před lety jakousi iniciativu o komunikování o Evropě. A zde prostě eh, každý na svém místě by měl udělat to, aby eh, informoval o Evropě, aby se snažil o tu komunikaci, my zde máme celou řadu strategií, platíme různé velké informační společnosti, ale já si myslím, že takto to nefunguje. Protože čím více něco prodáváte, tím méně tomu lidé věří. Lidi je prostě třeba přesvědčovat, například i dosažením nějakého konkrétního pokroku. Protože proč my zde máme tu krizi důvěry? Máme ji zde asi proto, protože ty výsledky nejsou vždy odpovídající. A je proto třeba lidi přesvědčovat také tím, že bez Evropy prostě narazíme na zeď, že bez Evropy u celé řady věcí nepokročíme ku předu. Já souhlasím samozřejmě s tím, co jste říkal o výměně informací mezi policií Myslím si, že jde také o určitou otázku kultury u policejních složek, protože policie jaksi do té evropské logiky byla zařazena až poměrně pozdě, vlastně teprve v Maastrichtu byla eh, vytvořena, byl vytvořen ten pilíř vnitra a justice. Takže tam je určitě třeba zlepšovat propojení, budovat ty sítě a je třeba, aby zde byl vybudován jakýsi reflex, prostě aby všichni si uvědomili, když dostanou nějaký typ informace, že je třeba ji se všemi sdílet. Například zastavili jsme někoho na hranicích. Pravda, že pokud by si francouzská policie seznámila se zprávou belgické policie, tak by tu danou osobu zastavili na těch hranicích. Nestalo se tak. A já si myslím, že ty velice tragické události by měly být pro nás opravdu lekcí, že bychom neměli v této oblasti již tolerovat nějaké mezery, nějaké trhliny. A pokud jde o ty daňové otázky, já jsem to trošku pesimističtější než vy, já tu problematiku znám dobře, určitý pokrok zde je, ale není zase příliš velký. V uplynulých dvou letech jsme si asi v minulých dvou letech tedy došlo k určitému pokroku, který bychom si ještě dříve nedokázali představit. Určitě bude třeba řadu věcí odblokovat, ale pokrok zde je. Jak v rámci Unie, tak a v rámci Unie také možná, protože se ty věci vyvíjejí i na mezinárodní úrovni. Máme zde samozřejmě ty aspekty, které se týkají pouze Unie, ale potom zde máme také širší fóra, například OECD, kde se v současnosti také tlačí na spolupráci v daňové oblasti, na boj proti daňovým únikům a podvodům, což je samozřejmě velice odůvodněné a možná se to děje právě proto, že členské státy pochopily, že pokud chtějí finančně přežít, nemohou spoléhat na to, že budou využívány ty daňové úniky. Děkuji. E, to je ještě k diskuzi o zprávě paní Breso a pana Broka. E, to, ta myšlenka na společnou schůzi e, eurozóny o sociálních tématech, to zmizelo, nebo co se s tím stalo? Já doufám, že to nezmizelo, že jsem na to nezapomnělo. Já stále jakožto eh, zástupce členského státu eh, jsem byl kritizován některými, ale někte, někteří, některé země to také podpořili. Na tom ještě je potřeba dále pracovat. Možná bude potřeba najít flexibilnější řešení. My jsme zorganizovali euroskupinu na modelu eh, Financial Europe, takže pouze členové eurozóny tam jsou umím si představit, že bychom měli zvláštní část rady EPSCO, která by se zabývala sociálními věcmi, které by se přímo týkaly e, zemí eura nebo euromechanismu, ale všechny členské státy, které by chtěly, by se mohly účastnit. Já totiž vím, že je několik zemí, které nejsou v eurozóně a nechtějí e, být stranou sociálního pokroku. Chtějí se účastnit sociálního pokroku, přestože nejsou v eurozóně. Takže e, já si myslím, že může existovat flexibilní formát, ale důležité je, abychom učinili pokrok v sociální dimenzi a za našeho předsednictví jsme ho trošku učinili. Je důležité, aby sociální dimenze byla pevně zakotvená do ekonomického řízení. A děkuji také parlamentu za všechny zprávy na toto téma. Jenom abych na to navázala, tak je na radě, aby začala s prací na začlenění fiskálního kompaktu do eh, rámce Evropské unie, ale potom jste řekl, že bude možné ho pohořit a přemýšlet o sociálním pilíři a tak dále. Nicméně rada o tom zatím ještě nejednala. No, je to součástí diskuze o zprávě pěti předsedů a otázka je, jak rychle můžeme pokročit v prohlubování eurozóny. a to je problém, který je s tím svázaný. Takže není to považováno za první krok, protože ten první krok byl nyní navržen komisí, už myslím i druhý krok a ani jeden z nich nepředpokládá žádnou revizi smlouvy. E, víme, jaké jsou problémy e, s revizemi smlouvy, ale zároveň víme, že pravděpodobně, pokud bychom opravdu chtěli prohloubit a posílit eurozónu, museli bychom přikročit k určité revizi smlouvy. Eh, já bych eh, tedy vám chtěla poděkovat. Eh, já, já doufám, že to není jenom můj osobní soukromý komentář, ale budete mi chybět, protože není v Evropě tolik ministrů s tak dobrou pamětí a také s takovým nadšením vizí. Takže ještě jednou děkuji a velice dobře se nám s vámi pracovalo. Thank you. Thank you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 to discuss with the rest of the and then they will complain. And then they will yeah, but uh, they have to learn that. Uh, it's okay. Yeah. It's the usual thing. Then everybody will complain that we didn't have ano, a pak si všichni budou stěžovat, že jsme nedebatovali. Nicméně my debatovat budeme, já vám tady, zůst, já, já tady zůstanu. Ramone, děkuji, že jsi to taky zůstal. Takže bez zbytečných odkladů vám dám slovo nejspíš. Nebo budeme čekat chvíli. I am yeah. wondering if uh, we uh, mm, remember to ourselves uh, <laughs> our. Já si myslím, že my si tu zprávu pamatujeme my, a proto si myslím, že to bude krátké. To je vždycky problém se čtvrtečními odpolední. Jenže jiná možnost není. Tak co budeme dělat? Krátkou prezentaci? Je normální pracovní den, dokonce ještě zítra ráno. We start? Ladies. It's the same. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. O to téma se nás tedy nezajímá příliš mnoho, já se budu snažit hovořit stručně. My jsme již eh, ilustrovali ty zásady, kterými jsme se řídili při sepsání tohoto dokumentu. Hovořili jsme o tom také na našich eh, slyšeních, která výbor zorganizoval a já bych proto ráda připomněla pouze některé z těch důvodů. I dnes jsme hovořili o tom, že Evropa čelí řadě výzev, velice závažných, které nemohou řešit členské státy izolovaně. Otázka důvěry v Evropskou unii je také velice problematická. Je proto třeba obnovit či zvýšit transparentnost institucí a také prokázat větší schopnost dosahování konkrétních kroků. My jsme přesvědčeni o tom, že v rámci Lisabonské smlouvy existuje velice významný potenciál, který dosud není dobře využit myslíme si, že celá řada nástrojů, které smlouva obsahuje, je možno využít právě na řešení těch dříve zmíněných výzev. Také bych chtěla připomenout komunitární metodu, která je nad, jaksi nad tou mezivládní metodou práce a která by měla být více využívána a respektována stejně tak jako další nástroje, které v rámci Lisabonské smlouvy umožňují přejít od hlasování jednomyslného k hlasování kvalifikovanou většinou u celé řady oblastí. Jak jsme již několikrát zmínili, zpráva se v první řadě zabývá zlepšením v rámci institucí a jejich fungování. Jedna část je zde věnována dialogu s národními parlamenty, o tom jsme již také hovořili. Zde je třeba zlepšit eh, tu spolupráci a zároveň respektovat eh, tu institucionální zodpovědnost. Hovořili jsme o tom před chvílí i s lucemburským panem ministrem. Zdá se, že rada je jedním z těch slabých článků fungování evropských institucí. My na jedné straně se zabýváme eh, tím, že eh, pravomoci rady jsou posilovány. Rada se stále více snaží přebírat i tu legislativní iniciativu, což ale není podle smluv eh, vhodné. A Rada by poté tedy měla používat eh, tu přechodovou klauzuli a využívat eh, hlasování kvalifikovanou většinou. Podobné úvahy, ale podrobnější, zmiňujeme také na adresu rady, která se podle smlouvy skutečně může transformovat na legislativní komoru tím, že zvýší svou transparentnost. A využije těch technických rad ministrů tak, aby tedy fungovaly vlastně jako výbory parlamentu a rada by potom vlastně v těch jednotlivých formacích mohla fungovat jako legislativní orgán. Tak je to ostatně v zakládající smlouvě umožněno. Samozřejmě to vše je možné, pokud k tomu bude vůle. Abych tedy nehovořila příliš dlouho, Další věc, kterou se zabýváme, je posílení úlohy parlamentu při volbě předsedy komise. A hovoříme o stabilizaci toho postupu, protože toho již bylo využito, nicméně není to dosud stabilizováno. My navrhujeme eh, také vytvořit eh, eh, fiskální a rozpočtovou zprávu a také hovoříme o jednotném eh, zastoupení eurozóny v mezinárodních finančních institucích. Další část věnujeme koherentní aplikaci zásady subsidiarity, což není žádné břemeno, což je prostě eh, respektování Evropy a uznání toho, že určité kompetence má Evropská unie, ale že zároveň jsou respektovány pravomoci jednotlivých členských států, stejně tak jako nižší úrovně, regionální, například máme zde také příslušné instituce, výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor. Další oblast eh, se týká prohloubení Evropské měnové unie. A to, že bychom měli mít e, nějaký skutečný právní akt zakládající Evropskou hospodářskou a měnovou unii, e, také, že by měl být zjednodušen a demokratizován e, proces řízení unie, hospodářské měnové unie A e, samozřejmě jsou zde věci, které se někomu nemusí líbit, e, například panu premiéru Cameronovi, ale jiným se zase mohou líbit. Navrhujeme také lépe využívat rozpočtu Evropské unie. Chtěli bychom zlepšit způsob hlasování a rozhodování o víceletém finančním rámci. Dále navýšit investiční kapacity Evropské unie s tím, že budou využívány všechny dostupné nástroje. Myslím si, že pokud tu investiční kapacitu neposílíme, celá řada věcí, které by si evropští občané přáli, nebude moci být realizována. Zabýváme se zde i otázkou jednotného trhu, dosažení skutečné fiskální unie jak jsem říkala, určitého institucionálního setupu, tedy uspořádání hospodářské a měnové unie. A myslíme si, že v rámci smlouvy, jak jsme o tom před chvílí diskutovali, je možné vybudovat i ten sociální rozměr. A tam máme dva významné návrhy, je jich tedy více, ale připomenu dva. Na jedné straně žádáme komisi, aby definovala sadu sociálních kritérií, která by umožňovala vyhodnocování postupu členských států v sociální oblasti a také apelujeme na to, aby se šlo směrem ke skutečnému sociálnímu paktu, který by přispěl k budování sociální tržní ekonomiky, která odedávna charakterizuje Unii. z evidentních eh, důvodů je třeba zabývat se i řešením těch velice aktuálních problémů, to znamená vnějším působením Unie, větší efektivitou, koherentností a demokratičností zahraniční a bezpečnostní politiky. Zde také apelujeme na radu, aby používala přechodovou klauzuli, aby tam, kde je to možné, hlasovala nikoli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou. A navrhujeme také, aby byla zavedena stálá strukturovaná spolupráce v oblasti společné obrany. Některé věci se již rozjíždějí na úrovni Evropské komise. Oceňujeme například návrh eh, společných eh, pobřežních hlídek, což by umožnilo posílit eh, to, co již dělají jednotlivé členské státy. A rovněž se zabýváme oblastí spravedlnosti a vnitra, kde je třeba řešit tu velice závažnou problematiku uprchlíků a tam je tedy potřeba nejen mít ty eh, společné hlídky, společnou eh, pohraniční stráž, ale také je třeba posílit a koordinovat eh, výzvědné služby, které se musí učit spolupracovat. Já jsem tedy si řekla, že budu citovat pouze některé věci z té zprávy, přesto jsem hovořila poměrně dlouze a v té zprávě je toho ještě mnohem víc. Já si ale myslím, že, a doufám, že z toho, co jsem řekla, jasně vyplývá, že celou řadu věcí můžeme zkvalitnit na základě toho, co již ve smlouvě je. To znamená, nemá cenu říkat, že můžeme se pohnout z místa pouze pokud revidujeme smlouvy. Není to pravda. Spousta věcí, umo, spoustu věcí umožňuje již Lisabonská smlouva. Myslím si, že to by mělo být takové memento, které jakožto výbor pro ústavní záležitosti e, musíme zdůrazňovat e, našim kolegům, občanům, dalším institucím, prostě všem, kdo e, každý den říkají, že Evropa toho má dělat v různých oblastech více či méně. Děkuji. Eh, Elmar, I'm sure you, you want to add something. Elmar, určitě k tomu chceš něco dodat. Eh, já už nemám moc, co bych dodal, protože už jsme o všechno, mm, o všem mluvili. Já si ale myslím, a to je můj osobní názdroj, že Evropská unie je v největší krizi své historie. Já jsem um, ehm, 35 let členem Evropského parlamentu a poprvé mám pocit, že tento projekt by mohl také selhat. Poprvé. A musíme konstatovat, že um, někdy právem a někdy neprávem za tu obtížnou situaci, které, ve které se nalezáme, se, eh, je z toho mm, jak obvinována Evropská unie a my na to musíme odpovídajícím způsobem odpovědět. Dále konstatujeme, že v mnoha oblastech další vývoj není možný, protože princip jednomyslnosti v primární právu nám v tom brání a podstatná změna smluv není možná. Já jako federalista bych chtěl kon, svolat konvent ústavní a nový návrh, ale to by se nepodařilo um, tlačit skrz ratifikační proces. Nyní jsme v situaci, kdy možná máme šanci zachovat to, co máme, to současné, a pokud se nám mm, podaří v těch oblastech, které, eh, které, kde si eh, obyvatelstvo cítí eh, zasaženo buď právem nebo neprávem. Když vidím, jak mm, uvaž, jak, jaké úvahy probíhají v, č, v členských zemích, tak to nedokážu uh, oddělit od toho zbytku kdy už se nemys, neuvažuje o těch dodatečných efektech, o tom, čeho by se mohlo dosáhnout, ale místo toho, jak eh, se uvažuje o tom, jak za své vlastní chyby obvinovat Evropu, to je eh, prvek přítomný ve vš- téměř všech národních zemích, i o ve zemích, od kterých bych to tradičně, ne- od kterých bych to tradičně nečekal a pak jsme, nacházíme v situaci, v jaké jsme. Na druhé straně je třeba říci, že alternativa, které pocházejí z eh, extrémní pravice a levice, neexistují. Není žádný, žádná alternativní nabídka. Oni si eh, stěžují, ale neříkají, co tedy bude, když se to, co je, eh, zničí my musíme ukázat, že když někdo chce něco zničit a neví, neříká, co bude potom, takže to je nebezpečnější. To je možná konzervativní postoj. Když nemáte nic lepšího, tak si nechte to, co máte. Richard Burke. Klasický konzervatismus. Já patřím tedy k těmto lidem. To, co je v tomto dokumentu, co jsem se Mercedes a já jsem se tady pokusili v tomto rámci eh, vytvořit schopnost nebo dospět ke schopnosti Unie jednat, aniž bychom eh, měnili primární právo. Tedy eh, možnosti jednat, řešit problémy, to je třeba, na to je třeba, to je třeba ukázat kde to je. Mm, toho musíme být schopni, to znamená větší využívání většinového rozhodování. Musíme eh, jasně ukázat, že nevyužívání většinového rozhodnutí je cesta blokády a současně vydírání, nikoli řešení. Ceny jsou nižší, jsou vyšší u jednomyslnosti, protože vždy můžeme od ostatních Eh, požadovat stále více a výsledek je malý, ale drahý. Národní eh, zájmy nejs nemohou být zajištěny jednomyslností, ale jenom tím, že bude dosaženo nutné akceschopnosti pomocí kvalifikované většiny, která nabízí dostatečnou ochranu pro velké i malé. Druhá věc, která musíme Eh, poukázat na transparentnost, transparentnost eh, rozhodovacích procesů v radě. Hm, ten dvoukomor, se vytvořil dvoukomorový systém. Musíme mít odpovědnost a transparentnost v radě, aby členské státy eh, nemohli tvrdit, že to, co odsouhlasili v radě, s tím, tak s tím nemají nic společného. A to musí být zřetelné ve veřejné diskusi. A pak jsou tady e, takové drobnosti, o kterých my diskutujeme, naše mm, eh, zvyky, e, naš, rozhodovací mašinérie, dohody v jednom čtení. To je opak transparentnosti a občanské odpovědnosti. Bylo by to báječná situace, když s eh, pravodajem a dospějeme k takové um, ehm, do, dohodě, ale neexistuje veřejná diskuse. Když není veřejná diskuse ani v um, či radě, ani parlamentu, ani v rámci parlamentu, tak pak jak může občan pochopit, um, že tuto legislativu potřebuje? Máme sice tedy ty svaly, že zpravodaj může něčeho dosáhnout v klasickém smyslu slova. Je to parlamentalismus ve dvou, eh, je tady možnost mm, dvou až tří čtení, kde by mohly proběhnout eh, kontroverzní diskuse se všemi aktéry v veřejnosti. A tyto veřejné spory, kontroverzní otázky, tak to je plná legitimita rozhodování. Jinak um, se lidé, eh, lidé, občané nebudou spokojení, protože to nebudou moc, nejsou schopni sledovat. Je to netransparentní, neveřejné v grémích, jako je rada. A pak je všechno, se řeší v trialogu, ale nikoli v otevřené parlamentní debatě. To nestačí. Myslím, že to je určitý takový vzor, který musíme ukázat ve veřejné diskusi hospodářské a měnové unii, demokratické podíl eh, roli Evropského parlamentu. To jsou všechno takové obecné úvahy, které jsou tam prezentovány tato zpráva není nic nového, je to v podstatě překlad pracovního dokumentu plus diskuse, slyšení s národními parlamenty v pros, prosinci. Takže to nemusím opakovat. Myslím, že eh, musíme také projevit akceschopnost v oblasti eh, uprchlické krize, v otázkách boje proti terorismu. Eh, můžeme mluvit o konkrétních příkladech této diskuse. Francie po pařížských teroristických útocích použila článek 42.7. Všichni až po nejvyšší místa v komisi a v radě Ehm, konstatovali, že to je tedy, ehm, jsou to kroky mezi členskými státy, nikoli eh, úrovně Evropské unie. Také eh, konstatují, že není žádná koordinace. Že někteří pošlou tolik letadel, někdo dělá eh, letovou kontrolu, kdo to vlastně koordinuje. když něco takového se stane, tak se vytvoří nějaká koalice ochotných, kteří to, to využijí a začnou fungovat takovéto mechanismy. Je to drobný příklad. My stále dáváme velká prohlášení v parlamentu v radě a pak je velice únavné to Eh, implementovat. Když vidím úspěchy implementace rozhodnutí od prosince do, teď, do posud, tedy och, kontrola hranic, uprchlíci, a vidím, do jaké míry eh, tedy půl roku po tom rozhodnutí dochází k té implementaci, tak skutečně se dost, je s tím problém, protože ty mechanismy neodpovídají Jednak je rozhodování netransparentní a neefektivní, protože se neimplementuje. A pak mm, se nelze divit, že občané říkají, že, že to prostě ne, e, tak to nejde. Všichni vědí, že to je špatně. A takový je, takový je e, ten dopad. V politice je realita jenom to, co občané za realitu považují. Prostě to tak je. Když nepřemostíme ne, ne eh, tuto mezeru, tak to jde ke ztrátě důvěry. A já jsem připraven diskutovat s vámi jednotlivé body. Myslím si, že v tomto roce budeme, eh, se bude rozhodovat o osudu Evropské unie vzhledem k nástupu radikálních skupin, Brexitu, kdy eh, mnozí lidé nejsou schopni se ty vlky udržet na, na úzdě, ale místo toho se vlky vyjí. Eh, takže to může být takový osudový rok. A my musíme zvážit, zda v těchto otázkách zda eh, by nebylo možné, vzhledem k ne nemožnosti změnit smlouvy, tak s touto smlouvou by bylo možné dosáhnout lepšího rozhodování, lepší transparentnosti v Evropské unii, abychom hledali řešení zájmu občanů. Děkuji vám. Eh, Děkuji. Nyní bych ráda dala prostor otázkám a diskuzi. We We are planning to have the deadline for amendments. Máme naplánovaný termín pro pozměňovací návrhy 12. února, takže ještě bude čas na pozměňovací návrhy, ale dnes je tedy čas na diskuzi. Takže Pascal Durán, prosím. 12. 12. února je lhuta pro pozměňovací návrhy. Merci, euh, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice obtížné hovořit po té, co velice brilantně se vyjádřili předřečníci. Ale já chci hovořit za kolegyni, která zde nemůže být a která mi předala své poznámky, tak abych, vám je zde, abych vás zde s nimi stručně seznámil. Takže to přečtu. Eh, Sven eh, Giegelt souhlasí s většinou z toho, co eh, je napsáno v té zprávě. On si tu zprávu přečetl a určitě, kdyby zde byl, tak by se mohl s řečníky na většině věcí shodnout. Dále chtěl, abych zde řekl, že velice zúrazňuje tu problematiku té přechodové klauzule. Máme zde ten článek 48 smlouvy, který umožňuje přejít od hlasování jednomyslného k hlasování kvalifikovanou většinou a že by tedy eh, tato klauzule měla být více využívána. Rovněž eh, kolega zdůrazňuje, že bychom možná mohli již nyní definovat určité oblasti, například eh, u vlastních zdrojů, a u víceletých finančních rámců, u environmentální politiky členských států, což má dopady na energetický výběr a energetickou politiku, kde by to tedy šlo používat. Možná, že tuto otázku by ta zpráva ještě mohla prohloubit. Pokud jde o euroskupinu, Otázka transparentnosti tohoto orgánu, který je neformální, je skutečně problematická. Je třeba to zásadním způsobem řešit vzhledem k těm stávajícím problémům. Takže jsou zde určité výsady Eurogroup skupiny, která, které se jaksi e, stále zvětšují, ale není to nějak e, institucionálně zakotveno. Pokud jde o pohraniční kontroly, a již e, skončím, Otázka kontroly hranic, to je pro Svena naprosto, naprosto jasné, že to musí být co nejvíce na evropské úrovni integrováno, to vás asi nepřekvapí. Nicméně, bylo by asi dobré více zdůraznit také záruky, za, zaručení základních práv žadatelů o azyl, kteří jsou často v situaci velkého utrpení, velké nejistoty a zpráva by také možná mohla více zdůraznit, že humanitární situace žadatelů o azyl musí být jaksi formálně více zohledněna a posílena. A ještě poslední věc, to už zmiňoval pan Brok, velice jasně to řekl. Evropská unie té otázky terorismu a bezpečnosti má zcela jasný deficit, především pokud jde o výměnu informací a kvalitu té výměny. Mezi jinými to platí například pro Francii. Je tedy eh, třeba, aby i ty žádosti o informace byly eh, zjednodušeny. Myslím si, že eh, francouzský ministr vnitra zde o tom eh, hovořil, že to je vlastně vina Evropy, ale na druhé straně je pravda, že některé země opakovaně blokují výměnu těch informací. Bylo by proto asi dobré, aby vaše zpráva toto upřesnila. V tomto smyslu. Doufám, že s tím také souhlasíte. Tedy bylo by nutné upřesnit, že ten evropský problém jak v boji proti terorismu, tak v boji proti organizovanému zločinu spočívá především a v první řadě v nedostatečné výměně informací mezi jednotlivými eh, informačními službami a policejními složkami. Pokud jde o otázku Eh, spravedlnosti, to bych tam nejraději také doplnil, nicméně vy zde eh, se omezujete pouze na tu otázku smluv a také to, že zde vlastně nemáme toho evropského žalobce, zatím to je eh, značná trhlina. Děkuji, kdo dál? Richard Corbett. Děkuji. Já bych eh, chtěl něco říct k té lohutě pro pozměňovací návrhy. Je to spíš politická otázka než praktická. Jenom by mě zajímalo, eh, jestli by eh, neměla být lhůta až po únorové Evropské radě, protože nevíme, jaká rozhodnutí rada učiní. Může se stát, že Evropská rada dojde k nějakým závěrům, které budou určující pro to, co budeme eh, chtít, aby v té zprávě bylo. Pamatujete si datum konání Evropské rady 17. a 18. února? To by znamenalo tedy týdenní spoždění nejméně. To by eh, mohlo mít potom dopad na možnost hlasování, takže musíme to ještě prověřit a vrátíme se k tomuto problému nakonec. Teď budeme pokračovat v obsahové diskuzi. Gerolf Anemans, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych poděkovat kolegům paní Breso a panu Brokovi za to, co nám předložili. Patrně vás nepřekvapí, že nemohu více nesouhlasit a to je pozice, kterou nyní budu hájit, aniž bych tím chtěl zabírat příliš mnoho vašeho času. Eh, chtěl bych poděkovat paní Bresso za její otevřenost. Paní Bresso říká, eh, že čím dál užší unie je samozřejmost, ale eh, ona to není pravda, jak jistě sama ví paní Breso. Děkuji také panu Brokovi, přestože jemu děkuji méně, protože hovořil o extrémních pravičácích, tvrdil, že nemáme alternativu, tak za prvé to není pravda. My jsme už několikrát zdůrazňovali, že evropská integrace eh, v Evropské unii nefunguje a že alternativou je evropská spolupráce, ve které členské státy by nadále měly nad sebou kontrolu a měly by určitý stupeň autonomie. Ten dokument, který mám před sebou, je protchnutý tou ideou Spojených států evropských, tou, tím federalistickým ideálem. Náš kolega pan Brok říká, že má dojem, že dnes už to není taková samozřejmost. Další kolega hovořil o starých dobrých časech, kdy bylo všechno jednoduché a všechno se hýbalo správným směrem, neboli vaším směrem. Ono už se to nehýbe vaším směrem ne proto, že eh, vzrůstá moc eh, pravicových extremistů, kteří mají tajné spiknutí. Ne, je to proto, že jste eh, zašli v evropské integraci dále, než si evropští občané přáli a navzdory důkazům o opaku nadále se snažíte e, kráčet stejným směrem. Proběhla referenda, ve, které lid, ve kterých lidé říkali ne, zpomalte. E, proběhly volby, já si pamatuji atmosféru e, těsně po volbách v mnoha členských státech. Lidé odmítali přístup, který zaujímáte ve své zprávě. A vy jste si to patrně těsně po volbách uvědomili. Nicméně my všichni jsme tedy byli zvoleni a vy jste zvolili jiný přístup. Existuje zpráva tak která jde ještě dále, protože požaduje změnu smlouvy, ale i tato zpráva je proti původním záměrům. Já si myslím, že všichni těsně po volbách získali pocit, že jsme zašli příliš daleko a během tohoto legislativního období bychom se měli střežit této cesty. Nicméně tato atmosféra se nyní rozptýlila a vy se teď snažíte předstírat, že všechno jde dál e, podle plánu a stavíte se k tomu téměř s náboženským fanatismem. Já podám pozměňovací návrhy, z principu vím, že mé pozměňovací návrhy eh, toho příliš nezmůžou, ale tohle je opravdu skoro náboženský přístup. Některé vaše premisy zkrátka nejsou založeny na faktech a nejsou založeny hlavně na veřejném mínění. Jestliže v úvodním ustanovení A píšete, že e, uprchlická krize e, a v, v úvodním ustanovení B píšete, že nelze, e, není možné, aby ji zvládali členské státy sami, tak to je prohlášení, kterému vy možná věříte, ve které chováte náboženskou víru, ale nevím, jestli si eh, to uvědomujete a eh, mě mrzí, že to musím říkat tady v sále plném federalistů, ale přesně tato debata je v mnoha státech velice živá. Můžeme to nechat na Evropě, anebo ne? Tato debata. A vy to tady zkrátka říkáte jako samozřejmý předpoklad, že metoda společenství, píšete v úvodním ustanovení E, že metoda společenství je nadřazená, neboli eh, zase dojde jenom k fragmentaci. Zase vycházíte z hypotézy, že směřujeme ke Spojeným státům evropským. A máte pocit, že spolupráce mezi členskými státy je o něco horší. Ale zase, veřejné mínění varuje, proti takovou, varuje před takovou Evropskou unii. To je debata, která je velice živá a já nechápu, jak můžete docházet zkratkovitě k určitým závěrům, když ty diskuze ještě neproběhly. A to tež se týká jednomyslnosti nebo e, roztříštěnosti. Ten přístup e, jednomyslnost a nebo nic. Podle mého názoru, co takhle jakási e, modulovaná účast, tak jak je to u eura. Jestliže některé členské státy podepíší určitá ustanovení a, přihlásí a přihlásí se k ním a jiné ne, není to katastrofa. Já si nemyslím, že musíme řešit všechno kvalifikovanou většinou, protože jinak, pro, protože jinak jediná jiná možnost je jednomyslnost. Zase to je tak trošku náboženské dogma, ale to není nutně pravda. V bodě Z píšete, s ohledem na to, že bezpečnostní hrozby na hranicích Evropské unie vedou k potřebě vyvinout společnou obranou politiku. Zase. Proč? Potom bod AA. E, uprchlická krize zdůraznila potřebu společné azylové a imigrační politiky. Opravdu? Jste si jistý? Máte proto nějaký důkaz? Tady zase to berete jako evangelium. Eh, ale eh, vy, vy mi řeknete, že zastupujete většinu a proto máte pravdu. Nicméně součástí demokracie je také naslouchání, naslouchání menšině a hodnocení vývoje. My jsme byli zvoleni, ne, máme sice menšinu a zvolili jsme proto, že, byli jsme zvoleni proto, že ti, kdo jsou kritičtí v parlamentu, nemají většinu, ale to neznamená, že by měli být ignorováni. To není demokracie. Mým úkolem ve výboru AFKO je být tím hlasem proti, pokud jde o zdanění v eh, fiskální unii, společnou vojenskou politiku, společnou hospodářskou politiku, společnou hospodářskou politiku potřebujete, abyste napravili eh, jinou chybu, které jste se dopustili, a to je euro. Eh, já tady také s vámi nesouhlasím a to je tak asi všechno, co bych chtěl říct. Já říkám to eh, jakožto úvod k budoucím diskuzím, eh, které nadejdou, až budeme mít k dispozici pozměňovací návrhy. Ale nemohl bych s vámi více nesouhlasit. Já chápu, pane Anemanci, že já nechci, abyste říkal, že nemáte právo hovořit, samozřejmě máte a vás neomezuji, ale samozřejmě by bylo dobré také dát prostor té většině, proti které hovoříte. Ne, ne, ne, ne, říká pana Nemance, já jsem neho, nehovořil o vás nebo o svém právu mluvit. Ne, naopak, já jsem využil svého práva hovořit a nic víc jsem neudělal. Pan Kazimíř Ujazdovský. Jenom velice krátce. Týká se to té oblasti, o kterou eh, má pan Brok eh, veliký zájem. Samozřejmě bezpečnost eh, v Evropě, ta nás zajímá všechny. Hovořím teď o bodě B, směrem ke společné bezpečnostní politice. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že bychom mohli uvažovat o bližší spolupráci v oblasti bezpečnostní politiky. Nicméně ze všeho nejdříve musíme navýšit výdaje na obranu a bezpečnost ve členských státech. Pouze několik málo členských států vynakládá 2% HDP na obranu. Mimo jiné je to Polsko nebo Francie, ale většina členských států nevynakládá takovou část HDP na obranu. A nemyslím si, že tyto státy nějak přispívají k bezpečnosti celého kontinentu. Takže má otázka zní, co si o tom myslíte. Protože podle mého názoru, pokud členské státy nenavýší výdaje na bezpečnost, eh, další procedury nebudou efektivní. Možná že Evropská komise ve svém hodnocení rozpočtové politiky členských států by měla věnovat větší pozornost tomuto aspektu, tedy výdajům na bezpečnost, na bezpečnostní politiku. Tady si myslím, že by měla evropská solidarita začínat. Tedy u společné obrané politiky. Děkuji, Barbara Spinelli. Grazie. Děkuji. Já mám dvě připomínky. První se týká věcné podstaty, druhá metody. K věci samé nejprve. Mne velice překvapilo to, co říkal Elmar Brock. Podle mého názoru velice správně dramatizoval celou situaci v Unii hovořil o takovém osudovém roce, který nás čeká. A já s ním naprosto souhlasím. V tomto roce. Jistě. Dojde k tomu, že netransparentnost a nezodpovědnost se může ukázat jako velice nebezpečná, protože je pravda, že to, co občan vnímá, to je pro něj realitou. Ta realita je nyní velice nejasná a podle mého názoru nikoli proto, že by Evropa Evropská unie se příliš zrychlovala. Myslím si, že to není ten důvod. Myslím si, že občan si nepřeje to zpomalit. Myslím si, že občan chce především pochopit, co se děje a cítit se součástí toho projektu. Myslím si, že je důležité, aby ta zpráva znovu eh, zopakovala, eh, že se eh, stále snažíme o mm, sevřenější unii. Já stejně jako frakce zelených jsem přesvědčená o tom, že je potřeba stále častěji využívat tu passerelle clause, hlasovat tedy stále více, nikoli jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou, tak, aby ta rozhodnutí eh, jaksi nebyla tak eh, netransparentní. Mám trošičku obavy, pokud jde o posílení úlohy celé řady orgánů, které podle mého názoru jsou jaksi typické pro tu netransparentní situaci. Mám především na mysli euroskupinu. která není dostatečně zodpovědná před Evropským parlamentem, není prostě transparentní. Panuje tam určitý pocit eh, nezodpovědnosti. A myslím si, že posilovat její úlohu je z pohledu vnímání občanů problematické. Totež si myslím i u posilování dalších orgánů, jako je například Frontex, který bude mít e, nové úlohy ve třetích zemích. A to úkoly velice podobné tomu, co spadá pod zahraniční politiku. Pokud jde o terorismus, uprchlíky, měnovou unii, klimatickou politiku, bezpečnost. Ve všech těchto oblastech bych apelovala na to, abychom uvažovali v dlouhodobém horizontu, abychom se jaksi nenechali unést eh, tím, že zde čelíme bezprostředním krizím. Já jsem vám velice vděčná za tu práci, kterou jste věnovali sepsání té zprávy, ale myslím si, že je skutečně potřeba uvažovat za dlouhodobě. U těch uprchlíků je třeba vždy pamatovat na to, že jsou zde problémy s dodržováním jejich lidských práv. Totež se týká měnové unie, úsporných politik. I zde je vždy třeba mít na paměti nutnost zachování práv. Uvědomme si, že brzy zde budou i klimatičtí uprchlíci, proto by třeba možná bylo dobré zmínit je i v té zprávě. A pak bych se ještě za druhé chtěla vyjádřit k té metodě. Vaše zpráva přišla velice pozdě. My jsme ji obdrželi velice pozdě, bohužel. A určitě by nebylo na škodu mít na zpracování, jak se myšlenkové zpracování té zprávy více času, bylo by asi dobré, kdyby se třeba s vámi zpravodaji sešli stínoví zpravodajové, protože ta zpráva, kterou děláte, je velice důležitá. A já si proto kladu otázku, zda bychom neměli posunout předkládání pozměňovacích návrhů, tak aby byl čas na podrobnější diskusy. Ještě jednou vám chci ale všem, poděk- všem oběma poděkovat za odvedenou práci. Back to um, Aranžo, ještě se k tomu vrátíme. Děkuji. Já chci říci, že si myslím, že eh, tady máme skutečně dobrou zprávu. Bylo to velice obtížné téma, protože není eh, snadné pochopit, co je možné udělat se stávajícími smlouvami, abychom zlepšili integraci Evropské unie. A já si myslím, že výsledek je poměrně dobrý. A já chci říci, že eh, toto je dobrá práce a že je to je určitá cestovní mapa k reformám, které můžeme udělat v rámci smluv. Já sdílím pesimistické obavy Elmara Broka o stávající situaci, protože ty informace, které máme, jsou velmi znepokojivé. Některá řešení, která tady jsou, by mohly být nadějí, jak překonat tuto obtížnou situaci. chci um, upozornit na dvě důležitá téma. Je to eh, věc, kde eh, to chci říct trochu jasněji, to vyjasnit, totiž jaká je vaše vize eh, role Evropské rady, protože teď, jak to vidím, tak z ústavního ního hlediska je to tak, že Evropská unie je jakési, jakýsi kolegi, kolegiální, kolegium hlav státu, kdy vlastně zacházejí příliš daleko ve svých kapacitách a ve svých kompetencích. Takže mm, chcete Eh, posuzovat, eh, jak, se, jak posuzujete, jak si správný postavení Evropské rady jsou ve, ve stávajících slovách. No, vidím, že jste kritičtí, ale já chci lépe pochopit, jaké jsou vaše postoje, k, jaký je váš postoj k Evropské radě. Dále, protože chci být stručný, tak je tady věc, kterou bychom měli asi zdůrazňovat, která již je na stole a to je, že um, otázka migrace a uprchlíků a role um, hranic a pohraniční stráže nebo pobřežní stráže. To je určitá vojenská kapacita, policejní kapacita Evropské unie. My bychom um, mohli hmm, začít naší obranou kapacitou. Já už o tom uvažuji nějakou dobu, že totiž pobřežní stráž by mohla být začátkem jakési obrané kapacity. Se všemi problémy, které máme, toto by mohl být začátek. Samozřejmě po prosincové radě jsem trošičku větší skeptik, než jsem byl v minulosti, protože i kdyby to, když to nebyl velmi dobrý návrh, který měla komise, tak to bylo rozumné. Nebylo to mm, příliš dobře přijato a já si myslím, že budeme čelit mnoha problémům. Já chci zdůraznit tuto reakci na stávající krizi, protože jak to vidím, tak eh, migrační demografická krize, protože to je na konec konců demografický problém, tak je to tak důležitá, stejná výzva, jako jsou ekonomické problémy. To, tady jde o budoucnost Unie a pravděpodobně bych zdůraznil roli um, těchto institucí. Musím říci, že jsem spokojen s tím výsledkem, protože tady máme konečně konkrétní návrh, který je praktický, který můžeme implementovat, pokud chceme. Takže to je jako určitá, to určitá naděje, kterou mám, že se nám podaří překonat stávající situaci. Děkuji vám. Pervan Pereš. Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení páni zpravodajové. Až eh, dosud eh, to bylo obtížné, ale myslím si, že to bude ještě obtížnější. Ten váš úkol, protože v okamžiku, kdy tento výbor zahájil jaksi iniciativu na sepsání této zprávy, eh, byl tedy v určitém období a od té doby se situace změnila. Nyní máme rok 2016 a ty změny nedopadají pouze na fungování evropských institucí a na jejich kapacitu deliver, tedy dosahovat konkrétních výsledků. A myslím si, že z tohoto úhlu pohledu je třeba se na vaši zprávu dívat. Toto je třeba mít na paměti. Já jako často eh, jsem znepokojená, jako často bývám, tak jsem znepokojená dvěma věcmi. Ať smlouvy změníme, či nezměníme, pokud nebudeme jako prvotní cíl mít eh, na vrácení důvěry v Evropskou unii našich občanů, tak ani ty přechodové klauzule nám k ničemu nebudou, protože členské státy to nebudou využívat. Prostě je zde určitá povinnost dosahovat konkrétních výsledků. A ti z nás, kteří si uvědomují důležitost evropské konstrukce, si uvědomují, že zařadit zpátečku by vlastně znamenalo opustit eh, veškeré dosažené cíle. Uvědomujeme si, že společně jsme silnější než jednotlivě ale proto je třeba dosahovat konkrétních cílů na té sociální a ekonomické úrovni a to se zatím neděje. Není zde dostatečná mobilizace a ani v rámci stávajících smluv toho prostě neděláme dost. Pro mě je toto naprosto určující. A z tohoto pohledu vždy velice zdůrazňuji například to, že konference smluvních stran, která byla velice úspěšná v Paříži, musí ještě přejít eh, v silnou iniciativu na té evropské úrovni. Nesmíme si myslet, že jedinou reakcí je Junckerův plán. Samozřejmě, že bychom se mohli zabývat detailním fungováním všech našich institucí, což je samozřejmě důležité, ale nestačilo to proto, aby abychom jaksi eh, získali na svou stranu naše občany. Je třeba poučit se také z minulosti. Vy to eh, říkáte jaksi mezi řádky v té zprávě. Já si myslím, že je třeba to ale říkat ex, jaksi explicitně. Prostě my nemáme dosud tu hospodářskou a měnovou unii, takže nemůžeme ani dosahovat cílů, které jsme pro ně stanovili prostě na jedné straně zde máme cíle, ale na druhé straně zde nemáme prostředky. A tento rozpor je pro Unii vlastně něco smrtelného. Je zde rozpor mezi tou měnovou, tím eh, měnovým aspektem a tím hospodářským. A nyní zde máme navíc i tu problematiku Schengenu. Máme zde sice Schengen, ale nemáme zde například společné asilové právo. Nemáme zde e, společnou kontrolu hranic ani společný přístup k té pozitivní migraci. A já se domnívám, že o to více je třeba zabývat se možností využití e, všech nástrojů, které smlouva nabízí. Určitě bude předložena celá řada pozměňovacích návrhů, Myslím si, že velký problém je také to, že vy pokrýváte velice širokou oblast. Já zmíním například otázku těch rozpočtových kapacit. Já s panem Reimerem Bögem na tomto spolupracuji, na tomto tématu jakožto spoluspravodajem. A vy se vlastně snažíte představit si, jak by ta rozpočtová kapacita mohla vypadat v rámci smlouvy, ale zachází to za tu úroveň ambicí, která vlastně rozumně může existovat například podle nás z příslušného výboru. Takže ta očekávání je třeba trošku uspůsobit. A poslední věc zmínil to již i Elmar Brock. A zde jde o článek 42.7 a otázku mobilizace. Ten článek tak v té stávající podobě vyplývá eh, z Lisabonské smlouvy a já jsem ráda, že vlastně poprvé bylo tohoto článku užito. My jsme eh, v té ústavě ani v Lisabonské smlouvě, jak si nedokázali zajít nad rámec změní toho článku. Takže nesmíme se domnívat, že využití tohoto článku bylo chybou. Naopak, zde samozřejmě je ta skutečnost, že v rámci Lisabonské smlouvy toho lze ještě hodně udělat, že tam je celá řada nástrojů a využití článku 42.7 je toho právě konkrétním důkazem. Thank you. I don't have any other for Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo, takže dám slovo zpravodajům. Děkuji vám. Já si myslím, že bychom si měli eh, něco ujasnit nebo možná trochu přeformulovat. Eh, Tato eh, smrou, ta, tato zpráva e, nehovoří o naší kapacitě. Říkáme, že musí to být politika. E, nechceme tady obsahově stanovovat jednotlivé politické linie. To není úkolem této zprávy. E, úkolem této zprávy je konstatovat, co by bylo možné na základě smluv. A jestli toho využijeme, nebo jestli proto získáme většinu, to je jiná otázka. My chceme pouze e, objasnit, e, jaký je potenciál smlouvy. Nemůžeme to doplnit e, nějakými třemi odstavci o politice hospodářského výboru nebo rozpočtového výboru. Tuto ambici jsme neměli a možná by bylo dobré nějak tom to ještě přeformulovat nebo změnit, aby nevzniklo toto nedorozumění. Tady jde pouze o objasnění potenciálu Evropské unie. A pokud to z důvodu politické chytrosti eh, nebo z jiných důvodů neuděláme, tak to je jiná věc. Ne všechno, co smíme, eh, ne, ne všechno, co můžeme, také musíme udělat. Eh, to samozřejmě platí vždy. Pa, k tomu, o čem hovořil pan Gigold, jak nám říkal Pascal a také ještě paní Spinelli. mnoho eh, většinového rozhodování není forma eh, pasarel. Máme už hezkou praxi z rady, kdy eh, většinová rozhodnutí nejsou vnímány. Například v září v otázce většinového rozhodnutí bylo to rozhodnutí použito. Už pět let byla tato možnost podle Lisabonské smlouvy a došlo k tomu teprve loni v září. Čím dál více nastává ta praxe v radě, a také v Evropské radě, jak říkal Paolo, že ministři nemají odvahu využívat většinové rozhodnutí, e, nebo že si vzájemně slíbí, že rozhodnou se, až bude jednomyslnost a tím pádem e, bych to chtěl říct takto. V radě se neustále porušuje smlouva nevyužíváním většinového mechanismu. To je porušování smlouvy. A to, na čem se nedomluví eh, prostřednictvím koncenzu, to je potom téma pro Evropskou radu. A eh, v Evropské radě se potom zabývají každou pitomostí. A eh, nezlepší se to nijak tím, že Evropská rada se musí rozhodnout vždycky jednomyslně. A Evropská rada totiž není legislativní orgán. Právě to Eh, stanovuje Lisabonská smlouva. Evropská rada nemá formálně nic společného s legislativou a nemůže přijímat zákony, takže to vrátí vždycky radě, komise musí předložit návrh, Evropský parlament má právo spolurozhodování. A to je frustrující podnik, když Evropská rada se na něčem dohodne, například na střednědobém plánování, eh, tak eh, v lednu nebo v únoru se domluví Evropská rada, ale zjistíme, že doopravdy se to spustí až v listopadu, kdy přijde legislativní návrh a teprve tehdy začne ten proces. A to také zklamává občany. A e, já si myslím, že e, v otázkách základních práv žadatelů o azyl jsme značně vázáni principy Evropské unie a také členstvím e, v Ženevské konvenci ale eh, samozřejmě eh, pokud jde o standardy a to, eh, jak se s nimi nakládá, jak jsou dodržovány, tak si myslím, že není žádné tajemství, že by mělo docházet k výměně e, informací, což je otázka, která nefunguje momentálně. E, Europol dostává zprávy bezpečnostních orgánů od pěti členských států a žádný z nich není zrovna velký členský stát. A e, pak se divíme, proč se nám nedaří bojovat s terorismem. Naši, na, našemu ctihodnému nizozemskému kolegovi bych mohl odpovědět buď velice dlouze, anebo velice krátce. Já eh, osobně jsem eh, nehovořil o něm jako o extrémní pravici, eh, je něco jiného, když on se tím cítí potrefen. My nepožadujeme Spojené státy evropské. Všechny kompetence, která Evropská unie má, jsou, eh, byly dány rozhodnutím národních států a parlamentů nebo referendem. A i v budoucnu tomu tak vždycky bude. Proto řeči o eh, rostoucím evropském státě jsou nesmysl. Eh, členské státy mohou Evropské unii kompetence dávat anebo brát. Tak je to stanoveno ve smlouvě. Evropská unie si nemůže sama přisvojit kompetence v žádné oblasti. Nicméně musí se jí dát nástroje, kde potom kompetence má, a to jsou zase kompetence rozumným způsobem přidělované členskými státy. A když vidím, že moje země například až do června bránila kvótám a teď je sama e, potřebuje a uráží jiné země, které, sami, e, které dále brání kvótě, e, tak to není zrovna příklad pro další členské státy. Na to právě potřebujeme nějaký nástroj. Tím, že se vzájemně uráží ty země, tím se problém nevyřeší. A z oblasti hospodářské a měnové unie bych mohl eh, předložit několik dalších návrhů. To není žádné dogma. Podle mého názoru válka na středním východě a nouzová situace lidí v subsaharské Africe, klimatické změny, to všechno eh, nevyřeší sami nizozemci. Eh, je zapotřebí, abychom v Evropě byli všichni spolu v těchto oblastech. Na to si nemyslím, že můžeme najít národní odpověď na problémy, jako je klimatická změna, migrace, teror, eh, no, bída a eh, hlad ve světě, eh, globální obchod, hospodářský růst, v žádné z těchto kategorií by žádná že země nedokázala řešit problémy sama. Kdo to říká, ten lže evropským občanům. A monetu v princip eh, eh, komunitární metody není, žád, není nic náboženského, to je metoda, které jsme se naučili. Eh, je to klasická komunitární spolupráce, která už několik desetiletí brání válce a naopak stanovuje právní závazky proto právě eh, krize v roce 2008, když přišla krize, nečekal nás stejný osud jako po krizi v roce 1929. A eh, polskému kolegovi už nemůžu odpovědět, protože už tady není, ale možná, že eh, do zápisu můžeme dát, že si myslím, že by bylo dobré, kdyby všechny členské státy dávaly 2% HDP na obranou politiku ale eh, než k tomu dojdeme, tak eh, bylo by to, kdyby Velká Británie také se připojila. Eh, my dáváme 190 miliard euro na obranu, celkem to je více než Rusko a máme téměř dvakrát více vojáků. Nehovořím teď o zbraních, protože bych to mohl popsat špatně, ale máme dvakrát více vojáků než Spojené státy, ale výsledek je proti něm směšný, protože máme 18% overhead cost A pokud jde o spojování zdrojů eh, a tak bychom mnohem více uspořili peníze a zároveň za ty peníze bychom si toho mohli dovolit mnohem více, kdybychom slučovali a kombinovali zdroje a ještě by nám možná zbylo na sociální politiku. Eh, potom kolegu Rangelovi na Evropskou radu už jsem, myslím, odpověděl. A eh, k, s Evropskou radou souvisí podle mého názoru ještě to, že jak si eh, příliš málo se vnímá její role filozofické, filozofických vůdců Evropy. Evropská rada vznikla v době Helmuta Schmidta, Žiskarda Destenga, měla tehdy jaksi ukazovat eh, cestu, měla mít tu vůdčí roli a eh, podle mého názoru by bylo dobré, kdyby se státy k této ideji vrátili a kdyby kdyby na tom dále spolupracovali. A právě tak pobřežní a pohraniční stráž považuji za dobrou věc. A pokud jde o ten rozpočet, o tom už jsem mluvil, takže tím jsem na konci svého projevu, přestože nejsme ještě u konce tématu. Molto brevemente. Velice stručně. Já bych chtěla poděkovat kolegům poslal celou řadu připomínek, ke kterým samozřejmě přihlédneme. A vyzývám vás také k předložení pozměňovacích návrhů. Já velice ráda souhlasím a doufám, že souhlasí i Elmar abychom se setkali se stínovými zpravodaji, abychom mohli vést podrobnější debatu, také vzhledem k tomu, že řada stínových zpravodajů zde dnes není, ale přesto by si jistě přáli o tom tématu diskutovat. Poděkovat bych chtěla také všem, kdo zdůraznili pozitivní aspekty našeho dokumentu. Samozřejmě určitě to má určité limity. V některých případech si myslím i dobrovolné. Například myslím to, co zmiňovala Pervanš Beres. Jinde jsme se rozhodli tam vlastně se omezit pouze na ten rámec, nikoli na podrobnosti. Určitě to ale můžeme změnit a využít i toho, co děláte vy. Naším hlavním cílem ale bylo poukázat na jednu věc. To bych chtěla říct i kolegu Anemancovi. My si velice dobře, myslím, všichni uvědomujeme, že Lisabonská smlouva, jak připomněl Elmar, byla schválena, ratifikována všemi členskými státy. Některé členské státy dokonce zorganizovaly o té ústavní smlouvě referendum, pak ještě měli referendum o Lisabonské smlouvě a je to tedy právo všech členských států Evropské unie. A to, co může být provedeno v rámci Lisabonské smlouvy, to nelze považovat za něco, co jde jaksi příliš daleko. My jsme prostě unii států, nejsme federací v tom americkém nebo obecném smyslu slova. To je pravda, ale občané prostřednictvím svých ústav eh, schválili tuto mezinárodní smlouvu. Bez pochyby dnes Evropskou unii občané vnímají na jedné straně negativně v určitých oblastech. Buď proto, že tam nejsou dostatečné nástroje, anebo Unie neměla odvahu jich plně využít. A nebo prostě nedokázala rychle a efektivně reagovat na hospodářskou krizi. Je jasné, že státy také poskytly své reakce. Ale myslím si, že diskutovat zde o tom, zda by ty jednotlivé státy se svými měnami na to dokázaly reagovat lépe než Unie, o tom můžeme diskutovat. A vidíme to i u řady třetích zemí, kam se neustále krize v jakýchsi záchvěvech vrací. Ještě na adresu kolegy, je pravda, že jsme pokročili v evropské integraci. Ale je pravda, že To, že nějaká instituce funguje a má svůj význam, to neznamená, že bude vždy fungovat naprosto jednomyslně. Myslím si, že neexistuje žádná demokratická instituce, která by rozhodovala zcela jednomyslně. Prostě my zde v Evropské unii rozhodujeme o důležitých aspektech života občanů a je naprosto logické, že zde jsou určité většiny, určité menšiny, pro něco podpora, pro něco nikoli a k tomu samozřejmě občané zaujímají určitý postoj. Já pocházím ze země, která eh, dělá referendum o tom, zda by Evropská unie měla být eh, jaksi federací a měli jsme tam přes 98% eh, pozitivních výsledků. Protože tehdy šlo o takovou romantickou představu. Nikdo vlastně neměl představu o tom, co by to znamenalo. Dnes je ta situace jiná, také proto, že už se lépe chápe, že by to spočívalo v tom, že by se členské státy musely vzdát části svých pravomocí. A existují osoby a politické síly, které jsou proti a které jsou pro. Je to složité. Také zde bylo připomenuto i ze strany jednoho z našich euroskeptických kolegů, Ujezdovského, důležitost té společné bezpečnosti, protože on si uvědomuje, že jeho země by nikdy nebyla schopná bránit své vlastní hranice, pokud by na to byla sama. Takže je zde to, ta skutečnost, občané mají problém s tím, že zde ta společná obrana není. Ne, že zde je. My máme možnost v rámci Lisabonské smlouvy to realizovat a dosud jsme to neudělali. Vezměme si hypotézu, že na nás zítra někdo zaútočí a my bychom v tomto případě museli se obrátit eh, s žádostí o pomoc na Spojené státy. Ale nepředstavujme si, že někdo jiný bude řešit problémy Evropy za nás. Pokud paní předsedkyně souhlasí, můžeme tedy předložení návrhů odložit. Asi to nějaké problémy vyvolá. Na druhé straně kolega Korbet má pravdu, že bychom s předložením těch pozměňovacích návrhů měli vyčkat eh, diskuse o té britské otázce. Protože potom by možná mohla vyvstat potřeba zmínit eh, o té britské otázce něco i v té naší zprávě. Možná tedy nějaký ten týden bychom tam eh, mohli dát navíc, když to asi patrně vyvolá nějaké problémy s timingem, ale spolehám na vás, že to nějak vyřešíte. já chci jenom vysvětlit. Plán je, že budeme hlasovat ve výboru 14. až 15. března. Proto potřebujeme zvážit pozměňovací návrhy 2. 22. a 3 února. To znamená, že lhůtu pro pozměňovací návrhy nemůžeme mít ve stejný den ani den předtím. Rada je 18. až 19. takže já chci navrhnout, abychom 16. 2. Eh, ponechali jako lhůtu pro pozměňovací návrhy, ale rozhodli jako výbor, že eh, pomocí ústních pozměňovacích návrhů budeme řešit věci, které eh, vyjdou z finalizace Eh, dohody o britském referendu, protože nevíme a nemůžeme to odložit o měsíc eh, z důvodu něčeho, čem, co nevíme jistě, takže pokud se dohodneme na ústních pozměňovacích návrzích, tak to by bylo řešení. To by bylo 16.2. jako lhůta pozměňovacích návrhů. 18. 19. až budeme vědět, co bude výsledkem rady, tak někdo připraví pozměňovací návrhy v angličtině a my to um, začleníme při hlasování 22. 23. února, čímž nezměníme celý ten časový průběh. Můžete s tím souhlasit? Dobře. Elmar, chcete k tomu něco? Hmm. Mně ten argument o o tom, a, abychom měli více času, aby získali šir, širší většinu, no tak to mi přijde v pořádku, ale mohli bychom si nechat prostor e, pro případ problému, kdyby se to nepovedlo, takže pak by došlo k odkladu. Já bych souhlasil s tím termínem. V únoru uvidíme, jak to vypadá, jaká je dis- stav diskuse, když budeme potřebovat více prostoru. Hmm, ale v tímto myšlenkou tedy souhlasím. Tady je to obtížné eh, to prosadit, tedy s těsnou většinou potřebujeme širší eh, pozici. Dobře, takže 16.2. ponecháme jako lhutu pro pozměňovací návrhy. Eh, pokud to bude otevřen, otevření změnám. Ano, Dobře, eh, to je důležité, ale aby to kolegové neodkládali, pokud plánují mm, předložit pozměňovací návrh. Takže můžeme uzavřít tento bod na programu a přecházíme k poslednímu bodu s určitým spožděním, bohužel, což je interinstitucionální dohoda o lepší legislativě. Já chci dvě minuty eh, si vzít na to, abych vám připomněla specifické postupy pro případ tohoto typu zprávy. Komise navrhla 19.5. Ehm, předložila návrh interstitucionální dohody o lepší legislativě. V důsledku rozhodnutí konference předsedů na konci června začala jednání. Ta jednání ehm, probíhala na politické úrovni, na ehm, mm, mm, to GIF Verhofstadt, který byl jmenován vyjednavačem na politické úrovni konferencí předsedů. Hmm, pak také byla technická skupina, kterou zorganizoval kancelář předsedy parlamentu, která doprovází celý proces a vyjednává na technické úrovni. Předsedové obou výborů a AFKO byli vyzváni, aby na setkání konference předsedů, kde pan Frhostat informoval o výsledcích následného jednání. Pak má pan Frhovstad v AFKO informoval o výsledcích tohoto procesu a 16. prosince o výsledcích jednání. AFKO prezentovalo své priority um, dokumentu, který koordinátoři výboru a poté, když skončila jednání v prosinci, ta konference předsedů 16. prosince schválila mm, výsledky jednání konference předsedů, to znamená předseda parlamentu a lídři politických frakcí v Evropském parlamentu a ti také ehm, schválili tu koncepci dvou zpráv ehm, v souvislosti s interinstitucionální dohodou o lepší legislativě. Jedna zpráva je formální, to je v souladu s jednacím řádem mm, to je internacionální dohodě o eh, schválení plenárního zasedání s cílem získat autorizaci pro předsedu Evropského parlamentu, aby mohl podepsat tu dohodu. Ta dohoda, tu dohodu již potvrdila rada a komise již v prosinci, takže oni očekávají na postoje Evropského parlamentu eh, podle pravidel článek 295 smlouvy. Um, my e, jsme v e, tento typu dohody mezi institucemi, když jsou finalizována jednání, tak text dojednané dohody nemůže být jednomyslně změněn jednou institucí. To znamená, že v případě Evropského parlamentu můžeme pouze zamítnout ten text dojednané dohody a nebo ho potvrdit, což je tedy účel té zprávy, která byla připravena na dnešní den, což je nakonec doporučení schválení výsledků jednání ze strany Evropského parlamentu, které autorizuje předsedu, aby to podepsal. To je jedna zpráva. A jak jsme projednávali dneska na schůzi koordinátorů, jak jsem také informovala výbor, tak je tady pozvání nebo doporučení, jak eh, tomu chcete říkat, jak chcete konference předsedů na AFKO, aby připravilo další zprávu, která jsem vysvětlovala dnes dopoledne, což je zpráva implementaci, eh, no, povedze implementace, všechna ty otázky, které je třeba dále řešit, kdy další aspekty vyžadují další jednání s jinými institucemi, aby implementace byla dobře chápána všemi institucemi, což také může vést v případě parlamentu ke změnám jednacího řádu tato druhá zpráva mm, to eh, dělal Richard Corbett, my jsme řekli, že to budeme akceptovat, eh, jsme řekli, že to budeme dělat společně s Jury, který sehrává mm, významnou část, eh, jaksi, mm, část toho obsahu konference kompetencí. Ta zpráva, kterou vám teď prezentuji, tak tam je část, která je rezoluce a pak jsou tam dvě přílohy. Jedna z nich obsahuje interinstitucionální dohodu, druhá společnou ne, prohlášení třech institucí, kdy mm, soudí, že nová interinstitucionální dohoda respektuje rovnováhu mezi in, kompetencemi institucí a potvrduje, že nová dohoda E, nenarušuje rámcovou dohodu mezi e, vztahy mezi parlamentem a komisí. V té rezoluci jako takové je v podstatě ocenění toho, co se dělá, pak je tam ale seznam otázek, které vyžadují další vysvětlení, další práci a pak je tam um, a ten seznam těchto otázek je, mm, je velice obtížné říct, jestli to je dlouhé nebo krátké, protože není žádný neměřítko, ale jsou tam problémy, kterým musíme věnovat pozornost, když pracujeme dál na implementaci této zprávy. Není to exkluzivní výlučná zpráva, je to samozřejmě otevřené, protože um, analýza toho, co je třeba udělat ze strany těch, kteří budou pracovat na další zprávě, to možná rozšíří ten seznam. V té rezoluci jsem ukázala ty body, kde nejsme plně spokojeni, pokud to tak mohu říci. Um, my přiznáváme, že tam bylo dosaženo pokroku. My bychom měli pracovat na implementačním rámci a měli bychom mm, eh, využít mechanismy, které byly mm, souhlaseny a tyto věci jsou, nebo by bylo možné zlepšit v implementaci zprávy rámce. To je eh, jedno z těch otázek je, vzájemná výměna informací mezi parlamentem a radou. Mm, jako legislativních orgánů je tady velká, velký pokrok této zprávy. Já se domnívám, že, ale že můžeme udělat ještě víc a nalézt skutečnou rovnováhu mezi eh, oběma legislativními orgány, co se týče vzájemného přístupu k informacím a dokumentům. A já se domnívám, že bychom měli zvážit, jak mm, udělat víc této věci v tom implementačním rámci. Také věřím, že mm, je tady také mnoho konkrétních nástrojů, které se mohou objevit v další práci, kdy, jak můžeme zlepšit efektivitu těchto nových opatření v kontextu transparentnosti. Pak Eh, podobný komentář k národním parlamentům. Tady byl obecně negativní postoj mezi politickými frakcemi, co se týče nárůstu nebo zvýšení role národních parlamentů v té institucionální dohodě. Nebylo to vnímáno jako místo, kde by se to mělo řešit, ale myslím, že můžeme zlepšit politický dialog s národními eh, parlamenty, také konkrétními opatřeními pro naši další práci. Pak je tady potřeba podívat se na důsledky eh, této interinstitucionální dohody, především pro eh, jednací řád a také důsledky na další interinstitucionální opatření, která existují. Ehm, koncem eh, nakonec možná ehm, díky práci dalších zpravodajů doporučíme zjednodušení celé té architektury interinstitucionálních eh, uspořádání, kterou máme. To tedy víceméně je ten typ zpráv, které navrhuji eh, vám ke zvážení. Také chci se odvolat. Eh, ti, ti z vás, kteří eh, tady se slyšeli asi od ministrů holandského předsednictví, lucemburského předsednictví, eh, hodně o tom, jak rada si cení této dohody, která poprvé vstupuje do podobného uspořádání mezi institucemi a jak důležité a, mm, a jak důležitý a významný nástroj to je pro spolupráci s Evropským parlamentem jak tedy vnímají tu interinstitucionální dohodu. Nyní po diskusi dnešní bude čas na předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě, ne tedy k dojednané dohodě, ale ke zprávě AFKO, kterou jsem nyní velice stručně prezentovala pro vás a chci navrhnout 2. února. To je lhůta pro pozměňovací návrhy. A pak tady máme tedy eh, druhé, druhý, 2. února lhuta pro pozměňovací návrhy, pak e, projednání návrhu 22. 23. února a hlasování o návrhu zprávy stejný ten týžden. Souhlasíte tedy s tím, že se obrátíte na plénum? Půjdete do pléna 9. až 12. Třetí to doufám, že Eh, nebo mm, vlastně ten postup nám neumožňuje dávat pozměňovací návrhy k výsledkům jednání jediné. Eh, pozměňovací návrhy, které můžeme podávat, jsou k té zprávě, která doporučuje prostředky, eh, jak dát autorizaci předsedově podepsal tuto interinstitucionální dohodu. To vyplývá ze smlouvy z pravidel, které mm, platí. Richard vy jste něco chtěl eh, k tomu říci? Nebo to bylo jenom potvrzení? Že jste to vy. Já jsem jenom chtěl při své jméno na seznam řečníků. Dobře, jste jako první řečník na seznamu. Takže já chci přidat své jméno na seznam řečníků a chci říct, že jménem socialistů mohu mm, přivítat ten text, který jste navrhli jako zpravodaj a mm, který jste tak rychle vypracovali. Já akceptuji ten časový harmonogram, který navrhujete za svoji frakci. Ta rovnováha, které bylo dosaženo v této do, dohodě, byla velmi důležitá. Je tady mm, a to z několika různých hledisek samozřejmě ta ustanovení o programování ex post, nocení pak je tady citlivé téma, hodnocení dopodu, ehm, jak, jaké místo to no, tady sehrává v tom postupu a tak se vyhnout tedy Um, příležitosti k takzvanému filibustering, abychom, um, což by znamenalo návrat k hodnocení dopadu. To by mělo být na začátku hned uh, na základě návrhu komise, abychom byli plně informováni během toho legislativního postupu. A um, ti, kteří jsou demokraticky zodpovědní za konečné rozhodnutí, by měli pak tyto informace aniž by ti, kteří eh, produkují mm, hodnocení dopadu, měli právo veto nebo zablokovat ten postup. Takže ten výsledek nás těší. Druhá věc, která nás těší a to by se asi mělo více odrážet v tom návrhu rezoluce a my podáme eh, příslušné pozměňovací návrhy. A tady chci říci, že Když se v té dohodě mluví o nákladech um, neexistence Evropy, tak by to neměla být jenom otázka potenciálního dopadu legislativy na malé, střední podniky a další, ale obecněji na eh, spotřebitele, životní prostředí a další aspekty legislativy. A neexistence legislativy, protože často absence legislativy může způsobit větší administrativní zátěž. Neměli bychom zapomenout, že když se nám to podaří, což není vždycky, tak evropská legislativa může být eh, způsob, jak omezit tu administrativní zátěž, že, bude, že bychom měli stejná pravidla místo 28 různých což by se také mělo odrazit v tom textu. Také souhlasím s tím, co jste řekli o potřebě um, nějaký follow-up. Jste mluvili o následné zprávě, um, o tom, jaká pozměňovací, jaké pozměňovací návrhy by mohly být třeba uh, eh, hledně vnitřního fungování parlamentu. Toto není jenom otázka jednacího řádu ale obecných prax, obecné praxe využívání naší vlastní administrativy a kontaktní kanály na ostatní instituce. To všechno je třeba zvážit. Není to jenom otázka jednacího řádu, je to širší. Jinak si myslím, že bychom měli s touto zprávou poměrně rychle pokročit a děkuji zpravodajům. Rainer Wieland. Rainer Wieland. Děkuji, paní předsedkyně. Na rozdíl od svého předřečníka nemohu eh, říci, že bych mohl hovořit eh, jménem své frakce. Nicméně v posledních dnech eh, jsem hovořil s několika kolegy, kteří byli výsledkem vyjednávání velice nespokojení. Já vím, že, já, já, já vím, jak to chodí a Ehm, u některých věcí bych si představoval jasnější formulace. Některé věci tam vůbec nejsou obsaženy. Například počet otázek, které smíme položit komisi, to je trošku omezení sebe sama, ale možná, že komise by se cítila zavázána lépe odpovídat. Potom dostupnost konzolidovaných právních textů Eh, otázka, eh, jak eh, spolupracují instituce na tom, aby vůbec byly texty lépe vypracovávány, přepracovávány. Tady bychom mohli vytvořit obrovskou efektivit, efektivitní rezervu, to spadá do oblasti lepší regulace. Přál bych si také, aby Rada a komise se zavázaly ještě silněji využívat práva na vyšetřovací výbory, e, také u nezávislosti e, posouzení dopadu bych si psal silnější text, zejména pokud jde o byrokracii pro malé a střední podniky. Nicméně já vím, jak to chodí, jak říkám, a akceptuji v podstatě to, že za metody, kterou předseda navrhl, e, se také pracovalo podle této, mobody, podle této metody takže já jsem obecně pro, přestože určitá přání bych ještě měl, ale jedno bych chtěl přece jenom říci. A souvisí to právě eh, tím, eh, se svou dosavadní, zkuš, svou dosavadní zkušeností. Velice mě udivuje, že na jedné straně, a o tom hovořil už Elmar Brock, na jedné straně znám lidi, kteří říkají, potřebujeme tady a tamhle, tu a tam eh, dohodu v prvním čtení, ale neznám nikoho v parlamentu, eh, kdo by říkal, že tato praxe musí být rozšířena. Nikoho takového neznám. A když tady vidím v původním návrhu komise požadavek od komise, požadavek na příměřené využívání postupu druhého čtení, A tady v parlamentu znám pouze skeptiky v tomto ohledu a komise přednese takovýto návrh, tak si neumím představit nic jiného, než že ti velcí fanoušci sedí v radě. A v tom případě nevím, jak se nám podařilo e, tento politický cíl vyjednat v tom dokumentu. To nechápu a rád bych e, slyšel nějaké vysvětlení od těch, kteří to vyjednávání vedli. A e, nechápu to zejména z toho jednoho ohledu, že když máme tolik fanoušků velké transparentnosti, jak je možné, že zrovna v tomto bodě se musíme zabývat něčím takovým. Až dosud nemáme žádný čtyřslovcový dokument. Například, to nechápu. E, u jiných vyjednavačů bych to možná pochopil, ale zrovna tady to nechápu. Thank you very much. I, I... Děkuji mnohokrát. Já zareaguji na některé z těch otázek později, pokud tedy eh, jsem seznámena s tím vyjednáváním. Nyní paní McIntyre. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem členem výbor, členkou výboru AFKO, ale jsem velice úzce zapojena do postupu revize mezinárodní meziinstitucionální smlouvy za EKR, takže zde dnes hovořím za svou frakci. V první řadě bych chtěla komentovat celý ten postup. Normálně, když máme od komise nějaký návrh, tak jde na příslušné výbory. Tyto výbory mohou předkládat pozměňovací návrhy, potom následuje hlasování, dospěje se k nějaké parlamentní pozici a poté následuje trialog a nakonec to vyústí v dohodu. To, že jdeme přes výbory, nám umožňuje transparentnost, o které se zde dnes tolik hovořilo. A přesto jsme se dohodli, respektive jako předsednictvo, se dohodlo na tom, že to vše bude řešit jedna osoba. Já samozřejmě musím panu Prvoštatovi zdát hold. On diskutoval s jednotlivými frakcemi a přihlédl k celé řadě návrhů, které mu byly učiněny. Nicméně, já jakožto členka parlamentu bych chtěla, aby ten proces byl skutečně transparentní, abychom tam všichni měli úlohu v tom vyjednávání. A já si myslím, že v tomto případě u tohoto postupu to tak nebylo. Jedna z věcí, která z těch diskusí, s panem vyjednavačem vyplynula, byla myšlenka každoročního přeskumu zátěže. Myslím si, že to je velice pozitivní věc. Má skupina tím byla nadšena a myslím si, že i další podobné nápady a cené myšlenky mohly jaksi více přispět eh, do těch diskusí a výsledkem mohla být mnohem lepší implementace a mnohem lepší interinstitucionální dohoda. Má skupina má celou řadu priorit, které v tom finálním textu obsaženy nejsou. Tou první je to, že skutečně potřebujeme závazný eh, test konkurenceschopnosti a test malých a středních podniků to, na toto apelu je nejen má skupina, ale i EPP a ALDE. A skutečně chceme, aby součástí legislativy byl povinný test dopadů na malé a střední podniky. Stejně tak zde chceme mít stanoven povinný cíl snižování zátěže. Všichni se shodneme na tom, že zátěž je třeba redukovat, tedy tu zátěž plenoucí se schvalované legislativy. A myšlenka eh, stanovit tento cíl má velkou podporu. A skutečně zde jsme propásli příležitost to, že jsme to nezařadili do té interinstitucionální dohody. A pak je zde ještě další věc. A to je potřeba mít nezávislý kontrolní orgán. Měli jsme zde určité návrhy od komise, a zdá se zatím, že tento orgán bude takovým dítětem komise. Myslím si, že je chybou, aby parlament souhlasil s takovýmto návrhem Evropské komise. Toto jsou tedy tři oblasti, kde jsme, myslím, si tu příležitost nechali ujít, kde jsme ji nevyužili a kde ta smlouva neplní svou funkci. Eh, ta dohoda neplní svou funkci. Samozřejmě, že je dobrá ta myšlenka revidovat i ostatní dohody mezi institucemi. Myslím si, že na regulační rámec bychom také měli aplikovat principy refitu. A myslím si tedy, že vaše zpráva je celkově velice dobrá. Elmare. Děkuji, Danuto. Já bych ještě chtěl podpořit některé body, které tu zazněly a něco dalšího přidat. Pokud je to tak, jak říkal Rainer Wieland, že bylo, byly vyjednáno více dohod v prvním čtení, tak je to skandál. To je opravdový skandál, který není přijatelný a který nezíská většinu v tomto parlamentu. A chtěl bych říci, že by mě opravdu zajímalo, zajímalo, jaké jsou skutečné důvody této záležitosti. Pokud eh, tady se myslí na efektivitu, tak to ale velice škodí transparentnosti a vztahu s veřejností. A i sama komise připravuje otevřenější návrhy a eh, parlament, eh, pokud na to skočí, tak si myslím, že je to eh, opravdu velké. Já si myslím, že bychom to měli jasně říci. U malých a středních podniků souhlasím s kolegou Korbetem, že potřebujeme eh, posouzení dopadu, do kterého bude zahrnuta celá škála nových věcí. Ale podle mého názoru je důležité, abychom proskoumali eh, ekonomické dopady, a to zejména na malé a střední podniky. Protože to je vždycky jeden z problémů, že velké podniky mohou eh, jaksi eh, hovořit o svých zájmech ve veřejném dialogu a ty jsou také potom zohledněny, zatímco u malých a středních podniků to spadne pod stůl. A proto na ochranu zájmu malých a středních podniků je eh, zvláště důležité, abychom prováděli takovýto test účinků to není v rozporu s tím, co ty si říkal, ale je to spíše ještě dodatek. Myslím si, že bych se mělo provádět něco takového a že by se to mohlo v praxi osvědčit. Potom další otázka, která se objevila včera v rozhovoru s Berndem Langem. Máme tu skutečnost, že jsou uzavřené mezinárodní smlouvy a dohody o mezinárodním obchodu a nyní, eh, jak si ty prošly parlamentem, ale rada spí a přitom rada eh, rozhoduje eh, také a podle mého názoru to může takto zůstat několik let klidně. Je to nějak ošetřeno ve smlouvě? I don't have any other person that would... Nevidím nikoho dalšího, kdo by chtěl si vzít slovo. Takže e, já bych byla velice ráda, kdyby všechny ty pozměňovací návrhy k usnesení, o kterém hovořil Richard, ale také něco z toho, co říkal Rainer a e, paní McIntyre, kdybychom to stále do toho usnesení ještě mohli dát, protože podle mého názoru prostřednictvím eh, této dodatečné implementační práce můžeme ještě odvést hodně práce, eh, až budeme zase vyjednávat na adekvátní úrovni s ostatními dvěma institucemi. A eh, tam zjistíme, zda se dohodneme na tom výkladu a implementaci. Já si tedy myslím, že touto dodatečnou prací bychom odstranili některé problémy. Alespoň doufám, že tímto způsobem bychom dokázali překonat slabinu toho, co bylo zatím vyjednáno. A potom eh, druhý problém, tady nevím, jestli eh, vás správně chápu, protože dohoda v prvním čtení je naše privilegium, takže my rozhodujeme o tom, jak zacházet s prvním čtením. V meziinstitucionální dohodě není prostor pro toto privilegium, to patří nám. Takže já předpokládám, já nevím, ale já si myslím, že to možná zatím eh, nebylo na pořadu jednání, protože to je zkrátka naše kompetence. Já bych si s tím nedělala starosti. Ale samozřejmě o tom bude ještě potřeba důkladně diskutovat s Richardem a s dalšími kolegy z Jury, eh, kteří budou vašimi partnery při psaní společné zprávy v Kojury. Tedy jakým způsobem eh, vynahradit to, co tady chybí, prostřednictvím jiných nástrojů. To si myslím, že můžeme udělat a vážím si vašich komentářů. Pokud jde o posouzení dopadu na malé a střední podniky, eh, tak eh, to spadá do celé řady dalších témat, jako je administrativní zátěž eh, a tak dále. Takže to je v podstatě test, ekvivalentní test, jako jsou další pro malé a střední podniky. A právě tak malé a střední podniky, nevím přesně teď, kde to je, ale píše se o nich u konzultací. Tady je zdůrazněno v té dohodě, že to je oblast, nebo že to je skupina podniků, které by se měla věnovat značná pozornost při konzultacích o návrzích legislativy ze strany komise. Takže já myslím, že eh, malé a střední podniky jsou předmětem značné pozornosti v této dohodě ale samozřejmě je potřeba v implementaci a výkladu e, zprávy se o tom ještě vrátit. Bylo by tedy velice užitečné, kdyby kolegové, kteří mají ten seznam témat, mohli nějakým způsobem propašovat ta témata do textu různými cestami ale jenom bych vám chtěla připomenout, že jsme to nebyli my, kdo rozhodl o e, postupu. Byli to naši šéfové, konference předsedů, politické skupiny. E, ty si vybrali tento formát pro vyjednávání. A my jsme, myslím si, oba, naš, oba příslušné výbory udělali všechno e, pro to, abychom se účastnili toho procesu, jak jen to bylo možné. Nicméně musíme respektovat postup, který je dohodnutý. Pokud tedy nejsou žádné další komentáře, eh, pak bych chtěla zopakovat, že lhuta pro pozměňovací návrhy je 2. února, potom bude eh, rozprava o pozměňovacích návrzích a hlasování 22. Eh, února. A teď se rychle přesuneme k poslednímu bodu. Ne, já se omlouvám. Myslela jsem, že tento je poslední, ale poslední je Pascal Diran a jeho absolutorium Eh, za rok 2014 pro souhrný rozpočet eh, Rady a Evropské rady. Takže rychle máte slovo, abychom nestráceli čas. Paskale. Merci beaucoup, madame présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem tedy pochopil, že mám uh, hovořit rychle. Proto v několika slovech řeknu, co mám na srdci. Víte, že toto stanovisko má jít před výbor pro rozpočtovou kontrolu Týká se to té otázky, kterou řešíme již 6 let a která spočívá v tom, že parlament nemůže udělit absolutorium bez toho, aby fungovala dobře rada. Hovoříme zde o třech miliardách veřejných prostředků, to je relativně významná částka. A já jsem tedy sformuloval stanovisko, které je velice pragmatické. V současnosti nemůžeme ověřovat účty prostě proto, protože rada odmítá je poskytnout komisi a komise prostřednictvím mechanismu, který byl neformálně přijat parlamentu, dává eh, jaksi úkol, aby tedy přímo ty účty ověřoval u jednotlivých agentur. To znamená, že to vlastně neprobíhá u komise, ale u 50 různých institucí. A my tedy s tím jdeme na radu, ale rada odmítá tyto informace parlamentu poskytnout. Ocitáme se tedy poměrně kavkovské situaci, kdy rada nedává informace komisi, protože komise chce po parlamentu, aby parlament šel na ty agentury a tak dále. Takže mohli bychom to takto dlouze rozvádět. Já jsem mm, připravil v zásadě e, stanovisko právní povahy. Prostě my nemůžeme e, v takovémto právním váku nadále pokračovat. Proto bych navrhoval, abychom vedli diskusy s radou a s komisí a abychom se společně snažili prakticky tuto situaci neřeši, vyřešit, protože to nemůže trvat do nekonečna protože to je v zásadě nerespektování evropské legislativy a obecně to je nerespektování eh, kontrolních mechanismů veřejných výdajů. Pokud by to nešlo, tak bychom navrhli, aby smlouvy u této věci byly změněny tak, aby ten problém již dále nepřetrvával. Snažil jsem se tady skutečně hovořit stručně, ale zároveň říci vše, co jsem říci chtěl. Ano, ale uvědomme si, eh, kdo zde tedy mění smlouvy. Richarde, já musím eh, omluvit eh, paní Tavadel, paní stínovou zpravodajku, která zde bohužel dnes nemůže být. Ona nicméně v zásadě podporuje to, že je potřeba zajistit větší transparentnost a to, aby od rady přicházelo více informací to zda bychom nyní měli navrhovat změny smluv, to nevím, jestli je úplně nejvhodnější, ale možná prostě někdy příště, až na to nastane vhodná doba. Uvidíme. Nyní, sám za sebe, chtěl bych říci, že e, zde máme již 30 letou e, starou tradici, jakousi gentlemanskou dohodu mezi parlamentem a radou, že při přijímání rozpočtu my nepozměňujeme jejich rozpočet a oni nenavrhují změny našemu návrhu. Ano, eh, je to tedy taková eh, dohoda mezi gentlemany a samozřejmě ženami. A možná bychom tedy asi měli za parlament tuto dohodu zrušit a měli bychom více kontrolovat své rozpočty své vzájemné rozpočty, stejně tak jako to absolutorium. Nevím, proč bychom se měli bát toho, že rada bude komentovat eh, naše návrhy, když my budeme mít zase možnost eh, komentovat a kontrolovat eh, to, jak prostředky vynakládá rada. Ale to je tedy pouze můj názor, nikoli názor celé skupiny. Já nevidím, že by zde byli, či hlásili se ostatní stínoví zpravodajové. Eleanor, nechcete nic říct? Dobře. 26. ledna poledne to by měla být lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 12 týdnů, skoro 14 dní, dva, tedy 12 dní, skoro 2 týdny a 22. února bychom pak o tom mohli hlasovat. Pokud tedy nemáte žádné námitky, navrhuji stanovit lhutu pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů na 26. ledna poledne a hlasování 22. února. Děkuji mnohokrát. A tím pádem můžeme jednání dnes odpoledne ukončit. Děkuji. No,